Buenas tardes a todos. Voy a presidir la sesión en... Eh, dobrý den, já budu předsedat eh, tomuto zasedání ve španělštině. Vážení kolegové, 5. září roku 2019 se koordinátoři výboru LIBE dohodli na výměně názorů zde na půdě tohoto výboru k tak citlivé otázce dcer a synů zahraničních bojovníků, kteří jsou eh, zadrženi eh, v Iráku a v Sýrii a jejich možný návrat či repatriace do Evropské unie. A také se koordinátoři rozhodli, že přizvou výbory DROA a SEDE, aby se připojili eh, k tomuto bodu a aby se také vyjádřili k této výměně názorů. Vzhledem k poslednímu vývoji v regionu a vzhledem eh, k eh, soudním rozhodnutím a případům v několika členských státech, které vedly k reakcím, ale především vedly k odlišným přístupům v celé Evropské unii. Myslíme si, že je příhodné, abychom uspořádali tuto diskuzi. Můžeme říci, že potřebujeme evropský přístup a evropské řešení. A já ze srdce doufám, že eh, vzhledem k tomu, kolik osob se to týká, že tato diskuze napomůže tomu, abychom nalezli dobré řešení. A velmi mě těší, že mohu přivítat předsedkyně podskupin DRO a SEDE, paní Arenu a paní Loaso. A stejně tak bych chtěla srdečně přivítat všechny kolegy. A chtěla bych požádat paní Arena, nejdříve tedy paní Loaso bych chtěla přizvat, aby přednesla svá úvodní slova Nemusíte spěchat, ještě než vystoupí naši hosté. A potom bude následovat část, kdy dáme prostor pro dotazy a odpovědi ze strany našich kolegů. A ještě bych vám chtěla říci, vážení kolegové, že rodinní příslušníci některých z těchto dětí jsou tady v místnosti. Já jsem je předtím pozdravila, ale eh, chtěla bych vás pozdravit jménem tohoto výboru SD na tomto zvláštním zasedání. A ze srdce doufáme, že tato debata povede k tomu, že Evropská unie bude mít mnohem koordinovanější přístup. E, vyjmenuji jména osob, které tady jsou. Malmi, la señora Nayat Barisui, Barisul, el señor Dries Butalis, la señora Sara Verhoeven, la señora Samira Lakel, la señora Gis, Gildiz Karaman, la señora Fatih Alajja, la señora Nadine Rosa Rosso, la señora Gita Belhaj y la señora Nabila Mazud. Vítejte v tomto výboru a ze srdce vám přejeme všechno nejlepší. Vzhledem k tomu, že je tady paní Arena a paní Loaso, tak každé z nich dám prostor na dvě minuty. Nejdříve paní Loaso a potom paní Arena, tak jak mě o to požádal sekretariát. Vítáme vás, paní Loaso. Máte slovo, prosím. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Dnešní téma je asi jeden z nejbolestnějších aspektů, nejtolerovatelnějších aspektů v situaci, která je sama již velice bolestná a netolerovatelná. To je ta tragédie, kterou Sýrie prožívá už 8 let a v jádru této tragédie je osud všech dětí, samozřejmě zejména syrských dětí. Ovšem, žádné z těchto dětí nenese vůbec žádnou odpovědnost za utrpení, které prožívají. A v srdci tohoto dramatu syrských dětí, dětí v Sýrii, je to, co se nás týká velice přímo, a to je osud džihadistů, kteří odešli bojovat do Sýrie. Mnohé z těchto dětí jsou nalozeny již přímo v Sýrii a nic nemohou za zločiny, kterých se dopustili jejich rodiče. Oni prožívají toto utrpení i nadále. Jejich utrpení nekončí, jejich rodiče akceptovali, že podrobí to utrpení. Daesh i z nich chtěl udělat eh, takový základ kalifátu a někdy se jim to dařilo. Daješ, islámský stát a rodiče těchto dětí nesou strašlivou odpovědnost, ale my, Evropané, jaká je naše odpovědnost? Můžeme ty děti tam nechat v těch eh, táborech eh, vlastně trpět, pomalu umírat, eh, když jsou podrobeny nejmož, velice tvrdému zacházení a škrutému. Můžeme je tam nechat. Některé e, státy se snaží e, vlastně e, repatriovat ty nejzranitelnější děti. Někdy se to daří, ale tak často naráží na obtíže. E, a jistě je znátele, ale bohužel se to neustále zhoršuje. Je to bezpečnost v táborech, celé zóně. Některé ženy, mnoho žen odmítá to, aby jim děti nebyly odebrány a mohly odejít a dnes bychom si měli říct, co bychom měli učinit, ale ne pouze to, protože si myslím, že to již víme. Spíš bychom měli konstatovat, co můžeme učinit. Máme nechat ty děti tam odpuštěné, to jistě naši bezpečnost neposílí, ale zmenšilo by to naši humánnost. A já se nyní ptám, prosím, spíš bych řekla, to je taková prozba či námět, nesmíme příliš dlouho vyčkávat. Děkuji za vaše slova, paní Arena. Děkuji mnohokrát za pozvání, které jsem dostala, že se mohu účastnit této výměně názoru, které se teda týká dětí zahraničních bojovníků v Sýrii. Toto téma je velice nešťastné a mnoho vlád našich členských států se nechce tomu věnovat, nechce čelit realitě, což je velice politování hodné, jak to řekla Šnatelí není eh, problém, nevyřešíme tak, že se mu nebudeme věnovat. Eh, ty děti jsou tedy v situaci konfliktu, v konfliktní zóně a tady i zejména se jedná o děti, jejichž rodiče jsou podezíráni z toho, že spáchají trestní čin. Všechny tyto děti e, především zůstávají dětmi a obětmi a proto by měly požívat ochrany. Zpráva speciální mezinárodní organizace, která se tomu věnuje, hovoří o psychologickém dopadu e, situací e, války a extrémního násilí na děti. E, hovoří o dlouhodobém a střednědobém dopadu na jejich životy i na jejich životy jakožto dospělí a jaký dopad to bude mít naše společnosti. Nic není nezvratné. Pokud se jedná o děti, není, existuje žádná fatalita. Pedopsychiatři říkají, že děti mají e, schopnost odolnosti že děti, pokud budou podrobeny odpovídajícím programům, tak mají schopnost překonat veškerá ta traumata, která prožili ve válce a vystoupit, prolomit ten kruh násilí. Dnes eh, slavíme, slavíme 30. výročí eh, úmluvy o lidských právech. Eh, zde v listopadu budeme mít konferenci, která se tomu bude věnovat. A já tady připomínám, tato omluva je nejvíce ratifikovaný mezinárodní nástroj na světě. Tato umluva připomíná, že před 18 lety dítě je dítě, má právo na život, má právo na jméno, na státní příslušnost a má právo na to, abychom chránili jeho identitu. Má právo na to, aby žilo se svými rodiči, ale také právo na to, aby se setkalo se svou rodinou. Má také právo na to, abychom ho chránili před špatným zacházením. Je chráněno zákonem své zemi a pokud právo vlastní země ho chrání lépe než právo umluvy, tak samozřejmě je aplikováno to lepší právo. Bohužel toto jsou všechno povinnosti, které naše vlády nerespektují, či je respektují velice málo. Měli by, vlastně oni tady ustupují veřejnému mínění a strachu, ale to je škodlivé. Není možné, abychom zanedbávali tyto děti i když jsou tedy jejich rodiči bojovníci, eh, zahraniční bojovníci máme povinnost chránit členské státy, státní příslušníky určité země a to je priorita nad všemi politickými úvahami. Některé eh, rodiče ovšem nás vydírají a nechtějí se vzdát svých dětí v táborech. Co říkáme my? My říkáme velice jasně. Nechte je jít, nebojte se, my samozřejmě musíme podrobit soudu, zahraniční bojovníků musí být souzeni za zločiny proti lidskosti, kterých se dopustili. Právě jsme se vrátili ze schůze, kterou jsme měli v New Yorku v OSN a tam se setkali s paní Aniska Kalama, která je speciální zpravodajka OSN pro své volné zadržování a mimo soudní popravy. A ona nám jasně řekla, že neexistuje optimální řešení, ale zároveň je zcela jasně důležité, aby zahraniční bojovníci byli souzeni v zemi, kde se dopustili těch trestných činů. Tak například, aby tam mohly být i oběti u soudu. Dále samozřejmě je důležité jim zajistit právo na spravedlivý proces a samozřejmě to také znamená chránit jejich děti. I tímto způsobem, když budeme eh, dávat práva rodičům těchto dětí, i takto děti chráníme. Děkuji. Děkuji vám za vaše slova. Vážení poslanci, poslankyně, vyslechneme si jednotlivé prezentace a potom eh, dáme slovo koordinátorům a potom poslancům eh, z Libe, Droa či Sede, kteří si budou přát vystoupit. Vzhledem k tomu, že je náš čas omezený, chtěli bychom vás požádat, abyste již nyní řekli sekretariátu Libe, že si přejete vystoupit. Tak budeme moci lépe všechno připravit. A potom, až vypočítáme, jak dlouho můžete hovořit, tak eh, se toho budu držet, budu nelítostná, protože vím, že eh, všichni eh, máte důležité věci, věci, které chcete říct, ale udělám to také z úcty k těm, kterých se to přímo týká. Eh, nejdříve pohovoří paní Marie Dominik Parent, referentka pro lidská práva, Regionální úřad pro Evropu OSN, Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Máte slovo na maximálně 10 minut. Máte slovo a děkujeme za to, že jste přišla mezi nás. Chtěla bych poděkovat eh, nejprve výboru LIBE za zorganizování této rozpravy, tohoto slyšení a děkuji eh, také na vyslankyni pro lidská práva. Nejprve bych eh, ráda pohovořila o naší práci. Jsme aktivním členem globálního koordinačního kompaktu OSN o protiterorismu. Terorismu. Eh, zabýváme se prevencí extremismu, trestními záležitostmi a také integrujeme hlediska genderová. A, a um, velmi se zabýváme s e, odpovědností a právem obětí a snažíme se mít preventivní přístup. Vypracovali jsme e, pokyny pro státy e, s ohledem na lidská práva a zahraniční bojovníky a pak jsou tady další různé zdroje v našem systému. Já tady mám seznam, který eh, předám eh, sekretariátu Libe. Máme také eh, úřad pro Syrii v Bejrutu, máme misi v Iráku, jsme tam tady součástí Mm, té mise a potom dále také eh, v Ženevě. Pokud jde o dnešní diskuze v souladu eh, s úmluvou o lidských právech, musíme zohledňovat všechny děti, nebo za děti považovat všechny osoby do 18 let. Těch se velmi často týkají aktivity zahraničních bojovníků, buď jsou obětmi a, a, nebo jsou v jiné situaci. Velmi často jsou najímány, verbovány i přeshraničně potom se obchoduje e, s lidmi, některé přivádí rodinní příslušníci a mnozí z nich e, jsou narozeni na území, které dříve ovládala ISIS a mají třeba jednoho nebo dva rodiče jako zahraniční e, bojovníky. Bez ohledu na kategorii, do které spadají tyto děti, je tady konsenzus na nejvyšší úrovni OSN v celém systému, je to i zakotveno v mezinárodním právu, že e, je zde právo na repatriaci ehm, také jste asi eh, viděli prohlášení eh, výkonného ředitele UNICEF, který právě eh, volá po této repatriaci těchto dětí předtím, než je příliš pozdě. A v Belgii tohoto roku bylo doporučeno Belgii, aby uspíšila repatriaci všech belgických dětí a tam, kde je to možné i jejich rodin bez ohledu na věk a nebo míru podezřívaného zapojení do ozbrojeného konfliktu. A také potom volá zvláštní zpravodaj zpravodaj eh, OSN pro protiteroristické akce ten tedy také zmínil tyto věci, stejně tak jako komisařka pro lidská práva, která eh, říkala, že urychlené navrácení a repatriace dětí eh, zahraničních bojovníků je požadavkem mezinárodního práva. Situace dětí i dospělých je samozřejmě tady složitá a já bych zmínila tři aspekty. Jednak je třeba mm, zohlednit situaci v, Iri, v Iráku a Sýrii, potom dále zapojení vlád eh, vůči dětem, protože tedy bez ohledu na to, zda jsou podezřívány z porušení lidských práv a dále eh, jsou tady eh, také legitimní obavy bez o bezpečnost státu a proto je potřeba eh, přihlížet k širším souvislostem prevence terorismu. Pokud je o situaci v terénu, tak tady samozřejmě hovoříme velmi často o dětech ve dvou zemích, kde čelí velkým bezpečnostním humanitárním výzvám ve velkém měřítku v Iráku asi 1,8 milionů interně vysídlených osob osob a 6 eh, celých 7 milionů potřebuje humanitární podporu a pomoc, ochrana a bezpečnost. To jsou eh, hlavní priority, eh, aby se omezila nebo aby se tedy pomohlo lidem vrátit se domů a vojenské operace Turecka tady ještě prohloubily naléhavost situace, protože tisíce rodin ze Sýrie prchaly do Iráku. V Sýrii asi 11,7 milionů osob je dotčeno konfliktem, z toho asi 5 milionů osob pokud jde o Sýrii, tak situace je i nadále velmi znepokojivá. Je tam asi dvě miliony eh, dočených dětí a v severovýchodní Sýrii, která je nejvíce zasažena v tuto chvíli, je 1,6 milionů osob, které potřebují humanitární pomoc a ke konci září eh, největším místem IDP eh, byl jeden tábor kde byly boje s SDF a tam bylo asi 70 tisíc eh, mužů, eh, tedy lidí, z nichž 90% ženy a děti. Podmínky v táborech jsou zoufalé a situace je v tuto chvíli ještě složitější eh, po té turecké okupaci, nebo tedy útoku. A podle posledních odhadů UNICEFu a dalších organizací, včetně Edmontova institutu, je tady asi 28 eh, tisíc dětí z 60 různých zemí, které jsou i nadále eh, v severovýchodní Sýrii, eh, kde uvízly většinou v táborech a nemají právo tyto tábory opustit a jsou vlastně eh, zadržovány. Méně než 20 eh, je starých 12 let nebo starší a eh, polovina z nich je mladší 5 let. Ehm, většina dětí, 20 tisíc, je z Iráku a 8, asi 8 tisíc je z jiných zemích a odhaduje se, že je asi 700 až 750 tisíc 7 <laughs> až 7,5 tisíce dětí eh, z tedy pardon, 300 dětí je francouzský, z francouzského původu a, a eh, pokud jde o severovýchodní Sýrii, tak je tam asi 200 dětí z Nizozemska, 160 z Belgie a 60 ze Spojeného království. Německo a Švédsko eh, tam mají také mnoho dětí, ale tam zatím nejsou čísla nebo nemáme čísla Většina z nich jsou v táboře Hold, odděleně od zbytku obyvatelstva eh, a vlastně eh, nemají stejné podmínky jako zbytek tábora. 2050 eh, dětí jsou chlapci a devíti, jsou ve věku 9 let, eh, je tady také zadržováno eh, a nikdo není obviněn a zároveň tam není žádná naděje, že by mohli být předvedeni před eh, spravedlnost. Tyto děti jsou velmi zranitelné a potřebují ochranu před dalším, dalšími zvěrstvy. A teď už se vlastně dávno upozorňuje na tuto dramatickou situaci, která od počátku října se ještě zhoršila. Je tady velké ohrožení osobní svobody těchto lidí, zhrozí psychologické trauma, tlak na verbování a tak dále. Když se podíváme na tato čísla, tak eh, je jasné, že mm, tady jsou i zkušenosti dalších zemí. A pokud jde o repatriaci eh, podezřelých eh, zahraničních bojovníků a jejich rodin, to v první řadě není problémem EU. Většina těchto Iráčanů a osob je z Iráku nebo Severní Afriky a z přílezích regionů. A obecně tato diskuze Eh, ukazuje, eh, že ehm, eh, tady jsou tady výzvy pro ostatní země, aby si lépe rozdělili to přeméno, ale jsou tady obavy z ochrany a, zatím se nenalézá vhodné humanitární řešení. Pokud jde o hlavní zodpovědnost, tak je, eh, má být zajištěno v souladu s úmluvou o právech dětí, eh, aby byl dodržen nejlepší eh, zájem dítěte, to znamená repatriace. A proto je potřeba podpořit tyto osoby a umožnit důstojné a bezpečné navrácení dětí do zemí původu. Zachování jednoty rodin a princip nenavracení jsou důležité a klíčové pro ochranu těchto dětí. Asi 17 dětí e, již repatriovalo více než 665 dětí. E, mnozí e, žijí se svými rodinnými příslušníky, velmi často s matkami, které byly navráceny spolu s nimi. Evropské unii Eh, tam ta čísla nejsou úplně k dispozici, ale 8 až 9 zemí repatriovalo dohromady velmi malý počet dětí, velmi malý, malý počet, eh, pokud to porovnáme s velikostí eh, počtu jejich národních příslušníků v táborech. Většinou se to dělá jednotlivě a, a um, jsou to mladé lidi, bez, mladí lidé bez doprovodu a jsou to děti, které byly zapojeny do aktivit zahraničních bojovníků. Rozlišování mezi obětmi a, a tvrzenými útočníky je složité. Tam dochází často k terorismu, obchodování s lidmi, sexuálnímu násilí, sexuálnímu otroctví a samozřejmě je i možné, že se ti lidé dopustí, nebo ty děti dopustí nějakého trestného, trestního, trestného činu. Ovšem, Eh, tyto děti, kterým ještě nebylo 18 let, by měly být považovány za oběti. Tyto děti velmi eh, často eh, jsou pod nátlakem, manipulací a jsou k tomu donuceni proto, aby vůbec přežili. A samozřejmě jsou různé motivace, které vedou k tomuto zapojení a proto je potřeba individuálně zjišťovat situaci a e, samozřejmě je třeba se zaměřit prioritně na rehabilitaci a reintegraci. Původní screening, nebo ten úvodní screening většinou probíhá ze strany STS v táborech, ovšem e, tyto postupy neodpovídají mezinárodním normám a orgány mají stále větší problémy kontrolovat situaci v táborech a e, turecká operace vyvíjí obrovský tlak. Některé země s Irákem vyjednávají o transferu eh, svých národních příslušníků eh, a eh, ti, kdo jsou podezřelí ze spolupráce s ISIS, by měli být podrobeny soudu přímo v regionu, ale jsou tady samozřejmě velké pochybnosti o těchto řízeních, které jsou v rozporu s našimi normami. V tuto chvíli nemáme žádnou eh, možnost nebo příliš velkou možnost eh, jednotlivce podrobit eh, řádnému vyšetřování a, a i soudní, soudnímu řízení a také poskytnout psychosociální péči a zajistit přístup ke spravedlnosti, reintegrační služby a tak dále. Ta situace je tedy eh, z humanitárního hlediska velmi naléhavá. Eh, paní Parena, prosím, dokončete svoje vystoupení. To conclude. Pouze pár slov závěrem. Ráda bych eh, to zasadila do širšího imperativu prevence proti terorismu někdejší minister zahraničních věcí Nizozemska prohlásil, že zahraniční bojovníci jsou cizí pouze v té zemi, do které přicestovali, ale jsou to přeci jen naši uh, spoluobčané, ti, eh, kteří chodili do školy s našimi dětmi, eh, které vydáme v supermarketech a které, kteří k nám hm, nějakým způsobem patří. To znamená, že my bychom neměli dělat věci, které by mohly ještě více rozmíchat aktivitu zahraničních pojivníků, stigmatizovat je a tak dále. Eh, radikalizace probíhá i v táborech a pokud tam děti zůstanou, tak nejenže trpí více, ale navíc e, jsou více vystaveni, déle vystaveni teroristické indoktrinaci. Je velice důležité, abychom si uvědomili, že pokud jde o vojenské operace, bezpečnost v táborech e, je stále více ohrožována, dochází i e, k útěkům a velmi často, když se nás ptají na repatriaci, tak um, jsou tam obavy o bezpečnost, ale um, ta otázka, zda je uh, repatriovat nebo ne, uh, to um, je otázka, jestli to více ohrozuje budoucnost nebo ne, uh, protože když je tam necháme, tak možná vytvoříme uh, novou uh, generaci uh, teroristů. Děkuji. Děkuji, paní Barán. Musím znovu zopakovat. Máme 20 přihlášených řečníků. Pokud e, překročíme řečnickou dobu, budou tací, kteří se nebudou moci vyjádřit. Proto bych vás chtěla poprosit, abyste všichni se drželi vaší vymezené doby. Eh, naši hosté budou hovořit 10 minut. Po 10 minutách bohužel budu muset vypnout mikrofon. Paní Kristýna Hoen je hlavní eh, poradkyní protiteroristického koordinátora EU. Máte slovo, vítejte. Thank you very much. Eh. Děkuji, Majte. Evropská unie nemá politiku, která by se týkala repatriace zahraničních bojovníků ze Sýrie. Členské státy to považují za otázku národní bezpečnosti, chtějí to rozhodovat eh, sami případ od případu. Pro členské státy je to velmi citlivá otázka. Eh, členské státy repatriovaly eh, děti na základě případ od případu. Bylo to letos, bylo to ze Sýrie a z Iraku. Jednalo se často o sirotky či děti bez doprovodu. Rovněž bylo repatriováno několik žen. Pokud jde o účast OSN, tak ještě k tomu sedm členských států eh, zkoumá situaci v regionu a uvažují o možnosti eh, soudu, tribunálu eh, v Iráku. Evropská unie byla ale aktivní, pokud jde o různé aspekty, které se týkají zahraničních bojovníků v Sýrii a v Iráku. Já vám nejdříve vysvětlím aktivity ze strany EU, potom pohovořím o dopadech rozhodnutí prezidenta Trumpa stáhnout vojska ze Sýrie a potom pohovořím konkrétně o situaci dětí v táboře výborech. Eh, kroky EU eh, síť pro eh, povědomí o radikalizaci vedlo k tomu, že se připravily postupy ohledně toho, jak by se měly navracovat Eh, děti zahraničních eh, eh, bojovníků, protože o děti je potřeba zvláště pečovat, také co se týče psychologického aspektu. Několik dětí už se vrátilo do členských států, například Francie a Belgie mají specializované služby, které pomáhají těmto dětem a s jejich integrací. Evropská unie DG ECO poskytuje humanitární podporu v táborech v Sýrii, včetně táborů, eh, kde jsou eh, umístěni rodinní příslušníci zahraničních bojovníků přes eh, kurdskou ofenzívu. Podpora EU funguje nadále hlavně pomocí místních zaměstnanců. Evropská unie zároveň pracuje na tom, aby se zlepšil přístup k více informací z místě bezpečnost bezpečnost eh, na hranici a další aspekty. Jedna, jeden z problémů repatriace je eh, odsoudit eh, k delším rozsudkům zahraniční bojovníky a jejich vdovy. Eh, koordinátor pro boj proti terorismu v DG Home uspořádal seminář v červenci společně se Spojenými státy a schromáždilo se mnoho informací z terénu. Eh, také se eh, zahájila práce první jednotky, která má na starosti zjištění počtu zahraničních bojovníků. Evropská unie zároveň pomáhá zemím v regionu MENA, jako je Tunisko, a tam se řeší otázka zahraničních bojovníků a návratu rovněž jejich rodin příslušníků a EU eh, e Tunisko zorganizovali eh, seminář ohledně toho, jak by se mohla zlepšit eh, podpora ze strany EU. A další věc, kterou dělá EU, je, že země MENA jsou požádány o to, aby zlepšovaly své databáze. Třeba co se týče spolupráce s Interpolem, tak se získala databáze ohledně vězněných osob a potom s Jordánské máme také spolupráci, pokud je o databázi eh, pohraničníků a připravuje se projekt Interpolu Eh, kdy se eh, použijí eh, mobilní zařízení tak, aby se kontrolovaly databáze, pokud jde o zahraniční bojovníky. Ponecháme-li stranou ideologickou debatu hledně infiltrace ze strany migrantů, když se podíváme na operace na mořích, tak se zjistilo, že více než tucet zahraničních bojovníků se vydali na cestu přes Středozemní moře. Také gambijští bojovníci byli zjištěni iráčtěni, kteří se připojili k Daeshu v roce 2018. Dopady rozhodnutí prezidenta Trumpa stáhnout vojsko ze Sýrie, k tomu také pohovořím. Vojenská operace v Turecku vytvořit eh, eh, bezpečnou eh, zónu a kde funguje Assad a SDE, všechno pod jedným dešníkem, tak to vešlo, vedlo k následujícím okolnostem. Vedlo to eh, hlavně k tomu, že jsme museli redefinovat naši politiku. Většina eh, táborů nyní jsou pod, eh, pod kontrolou SDF. Humanitární situace v těchto táborech se ještě zhoršila. Jaké jsou možné scénáře? Za prvé, že zahraniční bojovníci utečou z vězení a ženy a děti utečou z táborů. Americké úřady už skonstatovaly, že více než 100 zrnčních bojovníků uteklo ze Sýrie a více než 800 žen a dětí uteklo z táboru ISA. Zahraniční eh, bojovníci byli už eh, zadrženi Tureckem a Turecko je zašle do zemí původu. Zdá se, že Assad získá kontrolu nad eh, táborem a nad vězením a že vy, eh, vlastně tyto osoby využije eh, k vyjednávání. Existuje tady riziko tajných a nelegálních přesunů zahraničních bojovníků a jejich rodinných příslušníků. Proto je zcela zásadní, aby na vnějších hranicích byly identifikováni zahraniční bojovníci a jejich rodiny. Eh, Kozy bylo eh, zasláno, eh, že je potře- v rámci Kozy bylo členským státům sděleno, že u v rámci Schengenu je toto potřeba střežit a je, že potřeba dělit se o informace. Existuje tady malý prostor několika měsíců, Eh, jedná se o eh, několik eh, táborů, kde jsou zahraniční bojovníci a jejich rodiny evropského původu a jsou pořád pod kontrolou SDF. Třeba ECO by mohli zasáhnout, pokud je o otázku táboru. Prosím, tlumočníci nás prosí, jestli byste nemohla hovořit trošku pomalej. ECO by eh, měl pomoci eh, v podpoře eh, humanitární, pokud je o tábory. Měly by se také provést hodnocení rizika pro rodinné příslušníky, kteří jsou ještě v táborech a také by se měly provádět nějaké programy pro zapojení, tak aby se oddělily ženy, které třeba chtějí být rehabilitovány a chtějí se oddělit od nejradikálnějších žen, které vyvíjejí tlak na ostatní. Některé ženy jsou velmi, velmi radikalizované a postupují podle pravidel Daeše k dětem. Děti eh, v syrských táborech jsou často velmi mladé. Eh, některým je méně než 6 let. A děti jsou největšími oběťmi. A některé děti už byly vlastně jim vymity mozky matkami eh, dcery chalifátu sehrávají důležitou úlohu v Daeši, protože je úlohou žen vychovat příští bojovníky Daešu. A oni tyto ženy eh, používají propagandistické videa Daešu. Eh, psychologové Eh, se musí specializovat na eh, přístup k dětem se stresu a čím dříve budou eh, repatriovány tyto děti, tím dříve. Tyto děti jsou často velmi traumatizovány. Čím starší tyto děti jsou, tím je větší riziko, že budou radikalizovány a tím těžší bude je zaintegrovat. Tedy z bezpečnostního hlediska je potřeba navrátit tyto děti co nejdříve. V některých členských eh, státech už padly rozsudky, které ukládají povinnost vládám, aby vynaložili co největší úsilí, aby repatriovali děti a někdy i jejich matky. Ale otázka repatriace dětí je velmi komplikovaná, existuje tam mnoho problémů. Za prvé, mnozí říkají, že děti by neměly být oddělené od svých matek. Ale e, matky jsou často velmi radikalizované a používají e, Eh, a kiu, eh, To znamená, že jejich, eh, je velmi těžké, nebo to dělají skrytě, takže je velmi těžké zjistit tu jejich radikalizaci. A proto členské státy, když dělají repatriaci dětí s matkami, tak se musíme zaměřit na to, co je skutečně v největším zájmu dítěte. Zdali zůstat se svou matkou, anebo se vrátit domů do Evropy a případně žít s jinými rodinnými příslušníky. Ten druhý problém je, že SDF doposud nedovolovalo repatriaci dětí bez matek. A to je důvod, proč členské státy eh, zatím repatriovaly pouze sirotky nebo děti bez doprovodu. A ten třetí problém je, je, že bez přítomnosti amerických vojsk na místě, jak můžeme z praktického hlediska děti repatriovat. Eh, stále je tam tedy ale příležitost, dokud eh, Asad nepřevezme moc. V médiích eh, se říká, že irské dvouleté dítě uteklo z oblasti pod SDF, dostalo se k hranici Turecka a že irské úřady, včetně zvláštních jednotek, tam byly, aby tuto holčičku vrátili do Irska a že se tedy eh, postarali o evakuaci tohoto eh, dítěte. Závěrem tedy otázky, které souvisí eh, s dětmi zančích bojovníků v Sýrii a Iráku jsou velmi komplikované, ale z bezpečnostního hlediska je lepší repatriovat děti co nejdříve, ale není to jednoduché vzhledem k radikalizaci matek a také vzhledem k tomu, že SDF odmítá repatriovat děti bez matek a také vzhledem k praktickým problémům. UCTC eh, sdílí obavy z osudu těchto dětí. Děkuji vám, eh, paní Hen. A nyní bude hovořit eh, pan Paul van Tigel, který je ředitelem koordinační jednotky pro analýzu ohrožení v Belgii. Máte slovo a děkuji za vaši účast. Uh, thank you, Mrs. Chair, for the invitation. Děkuji paní předsedkyně za pozvání. Pokusím se dodržet eh, limit deseti minut, což by nemělo být tak problematické, protože jsem již měl možnost vyjádřit eh, stanovisko Belgie na podobném výboru tady eh, v lednu 2018, takže možná to ještě o něco doplním. A to první je taková otázka na všechny v Evropě. Jak dlouho máme ještě pokračovat s výměnem názorů v této věci? My eh, tady vyměňujeme názory již několik let a já nevím, jak dlouho ještě budeme pokračovat. Já si myslím, eh, že všichni a všechno v této eh, citlivé a naléhavé humanitární záležitosti již bylo řečeno. Co bych mohl dodat k diskuzi? Jsem ředitelem QTA, to je Eh, belgická agentura, která eh, hodnotí a analyzuje hrozby. Mám eh, za úkol schromašťovat všechny informace, analyzovat je a vyhodnocovat na základě těchto informací hrozby a nejen hrozby, ale i, strategi- i strategický vývoj dlouhodobě dopředu a to také děláme a s tímto ohledem jsem byl také pozván sem je mým úkolem a úkolem organizace QTA, eh, aby usnadňovala koordinaci eh, více agenturového přístupu eh, k radikalizaci v naší zemi. Dále, největší hrozba, a na tom se shodnou všechna příslušná centra v Evropě, je to velice znepokojivé, Eh, otázka matek, otců a dětí, ale největší hrozbou pro Evropu eh, je, to je hrozba od dlouhodobých aktérů, tedy těch, kteří tedy pardon, vzdálení aktéři, eh, kteří jsou tady, ale inspirují se extremistickými ideologiemi. To nejsou pouze salafistické a džihad, ideologie a džihad a tak dále, ale také ideologie extrémní pravice, pravicového křídla. Musíme se vyhnout tomu, abychom všechny házeli do jednoho pytle a mým úkolem je právě ident, individualizovat a objektivizovat. E, neměli bychom tady podceňovat bez ohledu na ta traumata, která e, proběhla v Evropě 22. E, května 2006, března v Belgii například. My všichni samozřejmě jsme tím traumatizováni a to velmi ovlivňuje naše rozpravy. Individualizovat a objektivizovat znamená, že bychom měli na děti nahlížet jako na děti, eh, pokud jsou ve hře. A eh, dítě, které je dvouleté, není ovšem stejné jako 16-leté dítě. Měli bychom se zamýšlet nad tím, zda jsou indoktrinované, zda spáchali zločiny, zda se jim dostalo vojenského výcviku, anebo jsou pouze traumatizované těmi krutými činy, kterých byly svědky a které zažili. Z belgického pohledu vám mohu říci, že děti, které jsou i stále tam, většina z nich jsou velmi mladí, dva nebo tři roky. A to znamená, že tyto děti jsou traumatizované a pokud jde o traumatizované děti, tam musíme jednoznačně říci, že jsou to oběti. A děti dlouhodobě nebo z krátkodobého hlediska neznamenají problém pro bezpečnost, je to humanitární problém a ten existoval již dříve, než došlo k té situaci před několika týdny, kdy tedy USA stáhlo své jednotky a Turecko um, tedy udělalo vojenskou operaci do severní Sýrie. A, a tyto informace dostáváme již po měsíce nebo roky. E, jsou tady soukromé lékařské mise, které hovoří o přelitněných e, táborech s podvyživenými dětmi, které žijí ve e, velmi nedobrých podmínkách. A um, oni jsou nebo jejich matky eh, předmětem verbování džihadistů, ale to už tady bylo řečeno jinými. Děti, které jsou oběti, k těm bychom eh, měli mm, vzhlížet sociálně preventivním pohledem a eh, v Belgii už jsme provedli návrat asi 30 dětí, posledních šest bylo repatriováno v červnu tohoto roku a v Belgii. Máme ten luxus, stejně tak jako ve většině evropských zemí, že jsme bohatou zemí a jsme bohatí nejen tím, že máme eh, finanční prostředky, ale tím, že máme dobrá ustanovení eh, pro mládež, eh, dobrá eh, sociální, dobré sociální zabezpečení a tak dále. Takže máme ustanovení, pokud jde o transfer těchto lidí, máme tady soud pro mladistvé, takže tam můžeme těmto dětem poskytnout to, co potřebují. Já si myslím, že Belgii se mm, nediskutuje o tomto tématu, spíše eh, tak jak zdůraznil Christian, jsou různé náhledy na tuto problematiku. Nejde pouze o humanitární náhled na děti, protože existují i jiné aspekty, eh, geopolitický, eh, politický a tak dále. A když tady hovoříme z tohoto pohledu o dětech, když hovoříme o dětech, tak hovoříme samozřejmě také o matkách a otcích těchto dětí a tam potom je menší politický konsenzus. Pokud jde o dospělé, tak tam zopakuji to, co jsem řekl úvodem. Měli bychom opravdu individualizovat a objektivizovat jednotlivé případy a, a neměli bychom se rozhodně dopustit chyby, eh, že bychom všechny házeli do eh, jednoho pytle. Eh, na to existuje i pěkný nizozemský výraz. Vidíme, eh, že eh, některé matky jsou v táborech již déle než dva roky a máme důvěryhodné informace, že tyto matky zamítly ideologii a že si přejí vrátit se domů. A pak jsou tam jiné případy, že eh, tam by mohly být nakaženy velmi tvrdě tou ideologií a, a to jsou ty, které byly zajaty po pádu Bagusu na, v březnu tohoto roku. Chtěl bych ještě doplnit jednu další věc. Pokud se nemýlím, tak to tady zatím ještě nezaznělo. E, je to opět názor z belgické perspektivy. Eh, země eh, evropské, krásné země. A podle našeho názoru tato obtížná věc je ilustrací toho, jak zapotřebí je mezinárodně spolupracovat. Spolupracovat nejen na operativní úrovni, ale i na úrovni politické. Potřebujeme společné evropské a nebo eh, multilaterální eh, spolupráce. Potřebujeme spolupracovat. Už jsem to zmínil, ale zopakuji to. Výměna informací je velmi důležitá, protože bylo těžké získat přesné informace v posledních týdnech po nedávných událostech. Spolupráce je klíčová v oblasti vyjednávání členských států. Ehm, je to důležité. Některé země vyjednávají jednotlivě eh, s Tureckem, eh, s jeho silami. Mezinárodní spolupráce je velice důležitá pro vytváření systému repatriace. Mnohé země, jak už tady zaznělo, již eh, repatriovalo děti a tyto operace jsou opravdu komplexní a velmi citlivé a já si myslím, že bychom minimálně měli naše zkušenosti a postupy v této věci sdílet. A otázka je, děje se tak v náležité míře. Mezinárodní spolupráce, a to je také velmi důležité, na, poučili jsme se z minulosti, že co největší výměna informací o našich zahraničních uh, teroristických uh, bojovnících via uh, eh, Europolu, Interpolu a e, jiných je naprosto zásadní. Biometrické prvky, otisky prstů a tak dále, jak e, naši přátelé zmiňují, to je něco, co by mělo být zahrnuto do této výměny informací. Z belgického pohledu bych řekl, že jsme tuto spolupráci již vylepšili, někdy opravdu e, velmi exemplárně, ale musíme i nadále zůstat sebekritičtí a klást si otázku, zda toho děláme dostatek. Nezapomínejme na to, že pokud ehm, se podíváme na národní příslušnost daného dítěte, tak, ehm, tak nám bude jasné, že to má mnoho rozměrů. Máme tam děti, které mají eh, belgického otce, nizozemskou matku, otec umřel, potom oni měli další sourozence, ehm, třeba s jiným rodičem, s německým nebo dalším, takže tam je opravdu vidět, jak je to eh, důležité vidět z toho celoevropského hlediska. Děkuji a samozřejmě rád odpovím na vaše otázky. Sus palabras. Eh, děkuji vám. To, co jste eh, řekl, je velmi důležité. Nemyslí, nemyslete si, že to zůstane bez povšimnutí. Budeme pracovat v této oblasti. A nyní dávám slovo paní eh, Jacqueline eh, Hale, která je vedoucí zastoupení na úrovni EU organizace Save the Children. Máte slovo. Thank you. Eh, děkuji paní předsedkyně za to, že mohu nabídnout perspektivu organizace nevládní, která pracuje na severovýchodě Sýrie Eh, Save the Children eh, zareagovala na potřebu řešit konflikt v Sýrii. Týká se to 100 tisíce lidí v Sýrii a jinde. Eh, My pracujeme se tisíc vysídlených dětí v důsledku eskalace násilí. Eh, víme, že eh, mnoho z těchto dětí spadají pod eh, skupiny, jako je ISIS. Já nejdříve pohovořím o stávající situaci a potom poukáži na to, co mohou udělat členské státy a tento parlament. Nyní máme přes 12 300 zahraničních občanů v severovýchodní Sýrii. Jedná se téměř o 9 000 dětí ze 40 různých národností z celého světa. Eh, jedná se o eh, většinu eh, dětí. Více než 8 tisíc je nad 12 a 4 tisíce jsou mladší 4 let. Eskalace konfliktu v severu východu Sýrie ještě zhoršila zranitelnost těchto dětí, které jsou stigmatizovány, které nemají jasný status a nemohou se zaintegrovat do společnosti. Děti a jejich eh, rodiny jsou ve dvou táborech Alhol a Horš v Alholu, což je ten největší tábor, kde je 68 tisíc lidí. Eh, rodiny zahraničních eh, bojovníků, které spadaly pod ISIS, jsou v přidělené oblasti a jsou segregovány od hlavní populace z táboru, kde jsou vysídlení Syřané a Iráci a buď eh, mají skutečné vztahy eh, s ISISem, nebo se to myslí, anebo byly v té oblasti. Save the Children je eh, jediná přítomná organizace tady v této lokaci. Poskytujeme výživu a řešíme otázku ochrany dětí. Ty podmínky jsou opravdu složité lidé mají velmi malý přístup k výživným potravinám. Není tam dostatečný přístřešek, lidé jsou ve stanech, jsou tam eh, velmi, je tam špat, velmi špatná zdravotní situace. Eh, děti mají malý přístup k strukturovanému vzdělání nebo k nějakým aktivitám, které by napomáhly jejich traumatům. Eh, tábory jsou přeplněné, existuje riziko šíření chorob, je tam velmi špatná zdravotní situace v těchto táborech. Naši kolegové říkají, že jsou Eh, eh, děti, eh, které mají nedostatek vitamínu D, jsou podvyživené, mají nedostatek mléka, mají skažené zuby a mají velké bolesti. My jsme hovořili s dětmi a s jejich matkami, které hovoří o duševním stresu kvůli těm špatným podmínkám a nejistoty z budoucnosti. Budu citovat jednu mladou matku. Eh, její rodiče ji odtáhli do Sýrie, eh, když byla dítě. Otec byl, tedy odvezli do Sýrie, otec byl popraven a ona se musela vdát jako mladá a otěhotněla. Ona říká, přála bych si obyčejný život, žádné hrůzy, nic jiného krásného současného si nedokážu představit. A já si myslím, že eh, to je zcela zásadní. Děti zahraničních eh, bojovníků jsou eh, nevinnými oběťmi tohoto konfliktu. Musíme se nadívat takto, ne na hrozby. Stejně jako všechny děti v Sýrii jsou vystaveny hrozné deprivaci. Musí se zotavit ze svých strašných zkušeností a musí se vrátit do normálu, což není možné v táboře, který je přeplněný a v situaci, kde je taková nejistota vzhledem k tomu, že tyto děti jsou ohroženy na životě v Sýrii, tak eh, Save the Children eh, žádá členské státy, aby uskutečnili kroky pro repatriaci těchto tak zranitelných dětí do svých zemí původu. Během posledních dnů jsme byli eh, svědky dalších politických tlaků, aby se repatriovali lidé do táboru. Je to třeba případ Belgie, protože se stanovilo, že podmínky jsou kruté v těchto táborech a že se má postupovat podle národních eh, konzulárních kódů a že mají spadat do konzulárních eh, systémů. V tomto případě, když se nenapomůže repatriaci, tak eh, belgické úřady odepřely dětem konzulární pomoc. Eh, belgický soud rozhodl, že největší zájem dítěte je nejdůležitější a že děti se musí repatriovat se svými matkami. Napříč EU musíme udělat ještě více, abychom se pohnuli od soudních rozhodnutí ke krokům. Jak už tady bylo řečeno, 650 eh, zahraničních dětí bylo repatriováno od ledna. Repatriace neznamená pouze nejlepší eh, řešení, je to také morální a právní povinnost. Rada Evropy a EU e, stanoví, e, e, že co se týče žen a dětí, když se podíváme na článek 24 listina základních práv EU a když se podíváme na úmluvu OSN o právech dítěte, toto všechno je tímto ošetřeno. Evropské státy mají schopnost a odpovědnost poskytnout rozumné kroky pro to, aby umožnili repatriaci. V do těchto kroků se zahrnuje vydávání cestovních dokladů, poskytnout eh, podporu na hranicích a potom eh, doprovod pro tranzit do jednotlivých eh, domovů. Členské státy mají pravomoc a kontrolu, aby dostali své občany z těchto táborů a je to jejich pozitivní povinnost. Některé členské státy žádají matky a děti, aby cestovali ke svým konzulátům v Turecku či v Iráku, aby požádali o pomoc. Ale to je prakticky nemožné, nemají svobodu pohybu. Úřady EU eh, e mají přístup k táborům a mohou zajistit, aby tyto malé děti a jejich matky se dostaly domů. Abych to řekla jasně, repatriace je možná v praxi, pokud to řídí úřady. Repatriace musí a může být koordinována v sou, ve spolupráci s Kurdskou národní radou a s Uh, a tato eh, repatriace ze severovýchodní Sýrie je ještě pořád možná. Eh, pokud jde o eh, zahraniční ženy a děti, které jsou mimo konflikt, jsou pod kontrolou Kurdů a je, mají k ním přístup humanitární pracovníci. A co se týče překročení hranic, tak Ohledně té bezpečnosti to se musí řešit eh, podle každého dne. Eh, zatím hranice jsou otevřené, jsou pod eh, kurdskou kontrolou, co se týče přístupu do severýchodní Sýrie. Jak říkám, ten přístup je otevřený, ale situace se může rychle změnit, pokud syrská vláda převezme kontrolu v této hraniční oblasti. Třeba tábor Aisa, kde je mnoho těchto lidí, tak tento tábor se vyprázdnil a mnoho lidí uteklo, eh, protože se bojí, eh, jak po postupuje fronta. Mnoho žen a dětí uteklo eh, z táboru a už nejsou pod kontrolou. Proto je zcela životně důležité, aby repatriace byla uskutečněna co nejdříve. Víme, že Evropský parlament nedávno vyzval členské státy, a cituji, aby věnovali zvláštní eh, pozornost tomu, aby děti, které byly narozeny eh, vojákům ISIS, aby jejich práva byla respektována a aby byl vzat v potaz největší zájem dítěte a aby se toto bralo v potaz v případě všech rozhodnutí, které se týkají dětí. Hovořme jasně. Nikdy eh, není v nejlepším zájmu pětiletého dítěte, aby bylo v táboře, kde nejsou žádné služby uprostřed vojáků v konfliktní zóně eh, v souladu s článkem 2 eh, smlouvy a podle listiny základních práv tento parlament musí Eh, přijít s jasným usnesením, kde by se žádala urgentní repatriace dětí a jejich rodinných příslušníků do zemí původu. Víme, že Evropský eh, parlament eh, je velmi potřeba nasazení Evropského parlamentu, je velmi potřeba a musíte vyslat jasný signál vašim vládám, než bude příliš pozdě. A závěrem, pokud jde o praktickou stránku repatriace dětí bez matek, v některých členských státech se přistoupilo ke kompromisnímu postoji, ale to není dobrý důvod pro to, aby byla repatriační politika byla soustředěna pouze na děti bez doprovodu. A nemůžeme eh, to pouze řešit případ od případu. Pokud se může uskutečnit návrat dítěte, tak se musí repatriovat všechny ostatní eh, děti a jejich ženy. Ty Děti s matkami jsou stejně tak nevinné jako sirotci. Jejich matky jsou jediným stabilním bodem v jejich životě. On, on ta, nežádali o to, že by byli v Sýrii nebo se tam narodili. Repatriace je pro tyto děti nejlepší šance, aby se zotavili z toho, co zažili. Parlament, tento parlament žádal členské státy, aby řešili největší zájem dítěte, ale nevolali po repatriaci. Je důležité, abyste vystoupili jasně a abyste jasně vystoupili v zájmu těchto evropských dětí. Děkuji vám. Eh, my jsme si nyní vyslechli různé pohledy na věc a e, různé názory na tuto problematiku. Máme velmi dlouhý seznam řečníků. E, koordinátoři budou moci vystoupit během dvou minut a ostatní poslanci budou moci hovořit jednu minutu. A chci vám připomenout dvě věci. Hovoříme o dívkách a chlapcích, nezapomeňte na to a jsme v místnosti, eh, kde jsou rodinní příslušníci některých těchto dětí a zažili si strašné morální utrpení. Proto já budu striktní, eh, pokud jde o čas a také co se týče kodexu chování. Za EPP má jako první slovo pan Peters. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, s všem eh, řečníkům za eh, jejich eh, pohled na věc. Je to velmi citlivá a klíčová diskuze a jako první bych uvedl, že je nepřijatelné pro Evropskou unii, že takto mladé děti se nachází v nepřijatelné situaci v těchto táborech. Něco s tím musíme udělat. Jeden z řečníků již uvedl, že existuje harmonogram nebo nějaká doba, kterou musíme respektovat a e, mm, v určitém okamžiku e, se to časové okénko uzavírá a ono je nepřijatelné, e, že mladé děti nebo malé děti jsou v těchto táborech a my musíme co nejrychleji začít jednat v Evropské unii, pro kterou jsou hodnoty velmi důležité, zejména pokud jde o děti. Dále máme tady otázku pravomocí Evropské unie v této věci. Van Tichl zmínil, že multilaterální přístup eh, je možná efektivnější ehm, než abychom jednali jako EU, protože my nemáme možná dostatek pravomocí nebo dostatečný právní základ pro toto jednání. Proto musíme přijít s vícestranným přístupem a e, mě by zajímalo, jakými kroky bychom e, to měli učinit. Bylo řečeno, že je také zapotřebí sdílet data různých členských států navzájem a proto by mě zajímalo, jak e, přispět k tomu, aby došlo k výměně dat co nejdříve. A Dále, třetí otázka. Eh, bylo řečeno, že je, se má postupovat případ od případu. Děkuji, pane ale váš čas vypršel. Už nemáte slovo, pane Petersi. Por parte les... Eh, za SAD je tady nějaký koordinátor? Pan Moreno Sanchez. Děkuji vám, paní předsedající, děkuji Majte, děkuji všem, kteří vystoupili, děkuji vám za vaše prezentace. A, uh, uh, je, hovořilo se o obětech. Jsou to oběti těch strašlivých činů, kterých se dopustili jejich rodiče, ale my ty oběti musíme chránit. Pane Walter, kde vy jste to říkal, vy jste tady potrhl dvě důležité body. Je třeba, abychom měli evropský přístup, nebo skutečně každý členský stát, pokud to bude dělat odděleně, není to vhodné. A dále bychom měli přestat mluvit a začít jednat. Máte naprostou pravdu, musíme jednat. Tam se tedy Eh, co vy nám radíte, co můžeme udělat. Eh, nová komise se bez ujme funkce. Já si myslím, že by bylo vhodné zavést komplexní program, který bude mít eh, personální a finanční zdroje, který se bude věnovat repatriaci těchto dětí, tak abychom je mohli chránit a zaintegrovat do naší společnosti. Co tedy máme udělat? A já říkám, že my tady na výboru děláme vše, co je v našich silách, abychom spolupracovali s Evropskou komisí a členskými státy, proto abychom to takto mohli zrealizovat. Eh, děkuji a má paní Valmán slovo za Renew. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je, tady to bylo řečeno, již dva roky eh, se věnujeme této otázce, otázce ochrany dětí, situaci dětí v táborech také hovoříme o otázkách bezpečnosti, bezpečnosti Evropy a buďme zcela jasní. Tady hovoříme o dětech v táborech a když jednou jsme tady měli seminář a měli jsme tady řečníka z nězozemských tajných služeb a já nechci vás šokovat, ale on řekl, že ty děti že určitě oni je učili vlastně být naprosto eh, zásadně eh, násilní, že naučili dokonce dekapitovat naše kojence, takže je to strašné, co se asi s těmi dětmi děje a že je důležité, abychom je co možná nejdříve repatriovali. Já to říkám také jakožto spolupředsedkyně skupiny, to říká mé srdce, ale co říká můj rozum. Můžeme si to dovolit, může si to dovolit Belgie a ostatní země právě s ohledem na bezpečnost a ptám se, tedy tady eh, reprezentanta Okamu z Belgie, ptám se, zda naše bezpečnostní složky a struktury jsou dostatečně adaptovány na to, abychom tyto děti mohli přijmout. Mám tím na mysli, máme k dispozici dostatečně inf- množství informací o těch dětech v těch táborech a samozřejmě také o těch zahraničních eh, bojovnících. Máme dost informací, vy jste hovořil o biometrických údajích, a já se ptám, sdílíme si mezi sebou v Evropě tyto údaje dostatečným způsobem? způsobem. Europol. A další otázka, to, to vlastně se obracím na celý panel, nepouze na okam. Vy jste tady říkali, že některé členské, že členské státy by měly jednat, že někteří se spíše zaměřují na bezpečnost, ale kolega Peters to také říkal. Já se vás ptám, podle vás, já tady nechci hovořit o nějakém dalším dalším usnesení. Já se vás ptám, jaké konkrétní akce by měla Evropská unie učinit. Děkuji. Eh, paní uh, Bimon za zelené. Já děkuji paní předsedkyně, děkuji každému z našich panelistů za jejich vystoupení. Je důležité, abychom tady v parlamentu vedli tuto debatu, protože celé měsíce, celé roky se v tom nic neděje v této záležitosti a nyní třeba skutečně jednat. Uh, a ne pouze debatovat. Vy jste to tady připomněli, každý z vás, tady se týká se to základních práv dítěte. A Vysoká komisařka OSN pro lidská práva také připomínala eh, a citovala například eh, členský stát Belgie, že třeba aby tedy repatriovali veškeré děti z válečné zóny, neboť nejsou respektovaná základní sáva těchto dětí, právo na bezpečnost, na rodinný život, na vzdělávání Není možné, a tady už to padlo, aby děti platily za chyby a zločiny, které se dopustili jejich rodiče. Toto je otázka humánosti, humanity, my bychom se to měli neustále připomínat. Rovněž, a také to řečníci říkali, musíme se věnovat i otázce bezpečnostní, otázce prevence, kontroly v těch táborech těmi kurdskými orgány již nejsou tedy zaručeny. A je třeba, aby tedy ty repatriované osoby se dostaly také k soudům, pokud je to vhodné. Já se ptám, my tedy nevěříme našemu vlastnímu soudnímu systému, když nechceme, aby ty osoby byly souzeny u nás. Každý člověk má právo na spravedlivý proces a my přeci nemůžeme zareagovat na takovéto barbarství, na nerespekt, nerespektování právního státu tím, že budeme pokpávat naši demokracii. A i my zde v parlamentu neseme naši politickou odpovědnost a samozřejmě také všechny odpovídající vlády. Já nechci, aby teroristé a samozřejmě tyto teroristé, eh, tady to riziko je i pro děti, že tedy jsou takto indoktrinováni a že to bude i nebezpečí pro naše země, ale tady je důležité si připomenout základní principy naší demokracie a podle nich jednat. Děkuji. Nevím, zali pan eh, Kofo nebo eh, Ber, kdo bude hovořit. Vy máte tedy slovo jakožto koordinátor. De teď realitet. Er wordt gesproken over... Děkuji, nebuďme naivní, buďme realističtí. Hovoříte o dítětech. Dítě je každá osoba, která je méně než 18 let, ale to, to jsou bojovníci islámského státu. Někdy tříleté, čtyřleté děti jsou zmobilizovány, aby šly vraždit ostatní děti či homosexuály. To jsou strašlivé věci, které se tam odehrávají a naším hlavním úkolem je, abychom chránili naše vlastní občany a ne abychom chránili děti eh, zahraničních bojovníků, bojovníků islámského státu. Já tady cituji z bezpečnostní zpráv z Nizozemska, která se týká právě žádistů, o co jde. Jde o tajné aktivity určitých bývalých bojovníků, a oni šli do takzvaného konceptu taky, a tedy zakrývání. Nehlásí se ke své radikalizaci. Každý muslim, který se nachází na území, kde není islám, má krýt své přesvědčení, aby se nestal předmětem pronásledování, ale také proto, aby mohli takto potají vést boj proti nevěřícím. Takže si myslím, že my zde jsme velice naivní. Ano, některé jsou děti a vy jste říkal, že, že některé jsou vychovávány tak, aby se z nich stali budovní, budoucí bojovníci. A některé z těchto dětí se už dopustili bestiálního násilí. Jak nám zajistíte, aby z těchto dětí se nestaly spící buňky v Evropě, které pak budou aktivovány jednoho dne a zautočí na naše občany? Tento týden, dokonce dnes, eh, byla předložena parlamentní otázka belgickým orgánům. A ptali se jich na to, jak tedy budou sledovat ty bývalé zahraniční bojovníky, které se vrátili. Momentálně vůbec sledování nejsou a je to prostě hrozba pro bezpečnost v Evropě. Měla by se jim odejmout jejich státní příslušnost, měly by se zavřít hranice a tyto děti takovýchto lidí by se nikdy sem zpátky do Evropy vrátit neměly. V opačném případě nemůžeme zajistit bezpečnost našich občanů. Děkuji. Za EKR paní, Kanko, paní Kankot. Děkuji. Já jsem přemýšlela o obětech eh, teroristických útoků. Já jsem jich vzpomenula, protože já jsem si uvědomila, že o nich hovoříme méně a méně. Nesmíme na ně zapomenout. Ehm, eh, jedná se o oběti eh, v Bruselu, samotné oběti nebo jejich rodinní příslušníci ještě pořád se stále bojí jet metrem. Ehm, Eh, já vždy, když jedu metrem a jedu přes zastávku Malbek, tak se mi rozbuší srdce. A to je případ i mnohých jiných lidí. Já bych chtěla říci, že na to nesmíme zapomínat. Samozřejmě si musíme připomenout, že eh, děti, které uvízly eh, v Sýrii a v Iráku, jsou obětmi. Eh, já jsem politička, ale i matka a je to pro mě velmi emotivní. Ale jak tady padlo, musíme mít emoce, ale musíme také myslet na realitu. A o tom si říci. Děti by v žádném případě neměly dědit platit za chyby rodičů. A to souvisí eh, s hovoření o tom, že hovoříme o hrozbách. Tyto děti jsou oběťmi situace, které nemůžeme popřít. Eh, situace je mnohem komplikovanější, než si často přiznáváme. Eh, proto jakýkoliv budoucí návrat musí být podroben plné analýze hrozeb i když se jedná o nezletilé. Toto musíme mít vždy na zřeteli. Je potřeba o tom hovořit, aniž bychom se soustředili pouze na emoce. Musíme si uvědomit realitu a podívat se na obě strany mince. Musíme si uvědomit, že eh, občanství je vlastně eh, eh, smlouva, kde jsou povinnosti i práva. A tato smlouva byla velmi závažně porušena muži a ženami, kteří jsou hlavními odpovědnými osobami za za situaci těchto dětí. Já bych chtěla vědět, jak si myslíte, že máme postupovat a nalézt správnou rovnováhu mezi tím, že zajistíme bezpečnost a, a potom, co je správné z morálního hlediska. E, paní Dali, máte slovo jménem GUE jak víte, um, já znám takovéto diskuze, ale tady ta je opravdu uh, mimořádná. Eh, opravdu mě překvapuje, že tady diskutujeme o tom, zda nebo ne repatriovat děti z nebezpečné válečné zóny. A my to tady odůvodňujeme pouhou hrozbou pro EU. To je opravdu neuvěřitelné. I lidé, kteří jsou pro repatriaci, se teď téměř napůl omlouvají eh, za to, že ty nevinné děti Eh, tam nechá, eh, chtějí vzít zpátky. Když je tam necháme dlouho, tak se budou revi, radikalizovat. Eh, jak si vůbec něco takového můžete dovolit? Tam došlo k invazi Iráku a mm, to vše v čele s US, tam sehrávalo roli USA a další, a Spojené království a tak dále přes Turecko sem přicházeli, byli vysprojeni západními mocnostmi. Ehm, proč si myslíte, že syrská vláda by teď měla změnit eh, svůj postoj? A já podporuji to, že zahraniční bojovníci jsou pouze v těch zemích, eh, ve kterých eh, jsou. Jsou to ale ovšem občané členských států a jsou v zodpovědnosti členských států. Členské státy by měly se chopit zodpovědnosti za své občany. Když je to teroristická hrozba, tak se s tím musíte po poradit, ale je to na vás. Nemůžete čekat, že to za vás vyřeší syrské orgány a to, že někdo z Evropské organizace tady hovoří o tom, že nejste schopni vykonávat svou práci kvůli něčemu Eh, nebyli jste nelegálně přítomni eh, v Syrii? To je opravdu šokující, je to praktická věc a samozřejmě, že tyto děti by měly být eh, repatriovány. Jsou to evropští občané, aby byste se jich měli ujmout. Děkuji vám. A nyní zahájíme kolečko pro ostatní poslance. Každý z vás bude mít jednu minutu, jednu minutu a pak vás přeruším. Pan Colin Ostrle. Děkuji, paní předsedkyně. 700 tisíc eh, dětí že to, žije v Syrii v těch strašných podmínkách, jsou to děti bojovníků a šikřenský svát, by si měl asi repatriovat své státní příslušníky. Shodneme se na tom, že je třeba něco udělat, ale třeba to udělat v evropském rámci, o co jde. Jde o ty děti v konfliktní zóně. Děti jsou tedy podle UNICEF do roku, do 18. roku věku. Já se ptám, chceme tedy dělat rozdíl mezi dětmi, které mají eh, eh, svůj původ ve, ve své zemi, či ne. Jak to vypadá? OSN vždy hovoří o nejvyšším, nejlepším zájmu dítěte. Eh, ovšem zase se, že část dětí jsou radikalizovány, co se dělá proti tomu, aby nebyly, co dělají členské státy. Ta situace je vysoce komplexní eh, velice se různí také a je třeba velice rychle eh, zareagovat, aby se z dětí vlastně nestaly časované bomby. Děkuji. Pan Ressler. Eh, la palabra. Pan Ressler, děkuji. Thank you very much, Chair. Thank Děkuji, paní předsedající. Děkuji za všechny prezentace, které se týkají tak citlivé otázky z bezpečnostního hlediska, také z humanitárního. Je velmi jasné, že děti zahraničních bojovníků by neměly být eh, nikdy být hnány k odpovědnosti za strašné činy jejich rodičů. Ale je také zcela jasné, že musíme mít individuální přístup a eh, je k, eh, Eh, třeba, abychom to nezevšeobecňovali a musíme se podívat na ty eh, eh, skutečně malé děti a na ty, kterým je téměř 18. Co se týče úmluvy OSN ohledně práv dítěte, za nedlouho oslavíme 30. výročí. Tam se hovoří o potřebě ochránit děti v takovýchto podmínkách, ale také se tam hovoří o tom, že se musí vždy jednat v nejlepším zájmu dítěte. Je potřeba eh, zajistit, aby eh, v rámci pravomoce EU, aby ti zahraniční eh, občané, kteří mají mm, aby tedy občané, kteří jsou z EU, aby se s nimi takto přistupovalo. Paní Kiniči, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát našim panelistům. Mezinárodní právo, umluva o právech dítěte, jak navzdory i to samozřejmě musíme dodržovat a proto je třeba, aby EU se zasadila o to, aby se ty děti vrátily zpět. Často jsou to velice malé děti, které nenesou žádnou vinu a častěji jsou oběťmi zločinů, které na, ně, e, na nich napáchali dospělí lidé a také eh, mnoho z těch větších bylo vlastně donuceno se zapojit do teroristické organizace. To jsou eh, tady se obětně takových těch typických verbovačních metod takovýchto organizací. Co tedy můžeme udělat pro ty děti? Musíme je podpořit, aby překonali svá traumata a znovu se zaintegrovali do společnosti. To je samozřejmě v pravomoci členských států, ale EU nemůže přihlížet nečině. Musí přijít se svým příspěvkem, proto požadují aby komise něco udělala. Co může učinit, jaká opatření může zavést přímo na místě a co mu dělat pro to, aby podpořila členské státy v repatriaci. Tyto děti jsou oběťmi zločinů, kterých se dopustili dospělí. Máme povinnost zasáhnout jako Evropská unie a také na úrovni členských států, abychom vrátili těmto dětem zpět jejich dětství. Děkuji, pan Kofold. Fremmedkrigere er landsforrædere. Fremmedkrigerne har fravalgt vestens... Děkuji. Eh, zahraniční bojovníci, to jsou bojovníci, kteří zradili své země, kteří vlastně se opustili evropské území a já nechci, aby se vrátili zpět. Vše, co učinili, je v rozporu, jde proti našim hodnotám. Vždy, když hovoříme o zračích bojovnicích a jejich dětech a rodinách, tak se ptám, proč vlastně, protože nás to již nezajímá. My jsme Evropané, kteří žijeme v míru, máme právo na to být svobodní a cítit se svobodní v našich zemích. Miliony osob se zde cítí v svobodní, pokojně žijí v EU proč bychom měli být ohroženi zahraničními bojovníky ve své vlastní vlasti. U nás zde v Evropě udělám vše pro to, aby nikdy, říkám nikdy, nedošlo k tomu, že zahraničí bojovníci by se mohli vrátit na evropskou půdu. Již to nejsou Evropané, opustili nás, jsou to nepřátelé Evropské unie a v mé zemi, v Dánsku, jsme, zajišťujeme to, aby tito lidé se prostě již nikdy nemohli vrátit zpět. Paní Malí? Pan Mali? Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit také uh, nizozemsky, protože mnozí tady hovoří tímto jazykem. Ano. Dnes odpoledne jsme si vyslechli mnoho informací, ale buďme jasní. Toto téma vzbuzuje tedy vážně, velice se nás týká a je zároveň vysoce komplexní. Proč? Protože víme, že tyto děti Eh, sebou nesou jisté bezpečnostní riziko. Některé z těchto malých dětí je již vystaveno takovýmto rizikům a také je taky riziko, co se týče budoucna těchto dětí. Proto se ptám, zda naše členské státy jsou ochotně připraveni čelit takovéto rizikové situaci. Již jsme tady eh, slyšeli o tom, jak to vypadá v Belgii, možná byste nám to mohli ještě rozvést, ale uh, naše společnosti, jsme skutečně připraveni na něco takového a další věc. To se týká jejich rodičů a práv jejich rodičů je, eh, eh, jak si doprovázet. A myslím si, že co se týče toho, nejsme připraveni. Paní předsedkyně přerušuje. Pan von Věmse. Paní von Věse, máte slovo. Děkuji. Je to právě v zájmu bezpečnosti a právě v zájmu obětí terorismu, že je důležité, abychom tyto děti dnes repatriovali. Pokud je tam necháme, jak to tady bylo prokázáno, napomůže to k jejich radikalizaci i radikalizaci jejich rodičů. To tedy, pokud jde o bezpečnostní eh, hledisko, žádné dítě mladší deseti let eh, není kriminalizováno v evropských zemích. A i pokud jde o ty starší děti, tak ti, které se spáchaly trestné činy, samozřejmě, že budou muset čelit spravedlnosti ve svém členském státě ovšem. A chtěla bych připomenout, že většina dnešních teroristických rozev v Evropě pochází od pravicových extremistů a ne od eh, Daesh ne, ještě to tak není. A Máme tady eh, jednu eh, britskou, jednoho britského občana, který byl v 15 letech eh, naverbován, potom, nebo to byla žena, třikrát měla nucené manželství, měla tři děti a potom přišla o jedno to dítě a tak dále. Děkuji. Děkuji, už nemáte slovo. Pan, paní Sipel, pan Sanchez byl koordinátor, ne? Eh, děkuji. Já bych chtěla poděkovat eh, všem eh, řečníkům a chtěla bych přivítat rodiny obětí a vyjadřuji vám velkou podporu. Co tady slyším, že je to povinnost z hlediska lidských práv, z humanitárního hlediska je nezbytné, abychom poskytli konzulární ochranu a repatriovali a také z bezpečnostního hlediska, že to je nejbezpečnější alternativa. Jak můžeme zastavit tuto tendenci, i když je to povinnost, z hlediska lidských práv, abychom se na to nedívali politicky, jako bychom měli možnost to udělat ano či ne. Eh, my tady mm, mm, za, mm, přeci eh, eh, závisíme na rozhodnutích soudu. Jak se na to dívá panel a můžeme očekovat něco od soudních řízení? A já tady slyším o, o určitém zdráhání reap repatriovat děti kvůli jejich rodičům. A já bych se eh, chtěla zeptat eh, paní Parent eh, z OSN. Není to rovněž povinnost státu, aby stíhali rodiče, aby si je pře- převezli k sobě a stíhali je? Děkuji vám, paní Strik. A podle usnesení Rady OSN. Pane Rossi, máte slovo? Můžete? We hebben het hier over kinderen en volgens het Děkuji, paní předsedkyně. Tady hovoříme o dětech. Podle OSN je dítětem každý, komu je méně než 18 let. Tady hovoříme o osobách, které se přidaly k teroristické organizaci a které pravděpodobně se dopustily strašlivých činů a které jsou nebezpečné pro naši společnost. Proč bychom měli tady uh, repatriovat tyto děti do Evropy? Proč bychom na ně měli nahlížet jakožto na oběti? Proč má Západ vždy takovýto pohled, takovou perspektivu? Obracím se na panelisty. Co si myslíte? Jakým způsobem můžeme přijímat tyto děti? U nás v Amsterdamu my máme program pro deragi- měli jsme program pro deradikalizaci a byl naprosto neúspěšný, stroskotal. Nejsme vůbec připraveni na to takovéto děti přijímat. To je třeba si uvědomit. A měli bychom mít hlavně na mysli bezpečnost našich vlastních zemí, našich vlastních občanů. To je náš prvotní úkol, jakožto poslanců. Děkuji. Senior Balas. Pan Baláš, máte slovo? Eh, Děkuji, já jsem byl trošku šokován, že ani neuvažujete nad tím, že byste, tedy, že byste oddělili děti od matek. Před rokem a půl eh, katolická eh, Církev si brala děti od eh, matek, které si vzali uh, Ira. Zapomněli, a co se děje v Sýrii? Zapomněli jste na to, že jste uh, ozbrojili džihadisty a že jste vlastně podporovali tuto válku? Zapomněli jste na to? Teď máte obavy o děti. Kdo se zabývá dětmi? Evropské země? Když vlastně z nich udělali uprchlíky a teď mají obavy eh, nad tím, co se děje v Iráku a v Jemetu. V čem to žijeme? Děkuji vám, pane Valasi. Eh, pane, paní Fox, máte slovo. Eh, toto je eh, velmi důležité téma, je komplikované z morálního hlediska a eh, proto by se to nemělo řešit společným usnesením OSN. Měly by to spadat pod národní svrchovanost, protože tady to záleží na tom, jak budou státy nakladat se svými občany a jak mají postupovat se svými občany, kteří zradili hodnoty a lidskost. Ve Spojeném království, když jsme vrátili, když hovořilo o vrácení šel, my Begum, tak se odmítla repatriace. Nechápejte mě špatně. Já si myslím, že to bylo špatné z hlediska morálního kodexu, protože odmítali převzít odpovědnost. My jsme vychovali a vzdělávali eh, tyto džihadisty kvůli našemu nihilismu. To je naše odpovědnost a toto se musí vyřešit v rámci britských občanů. Je stejně nezodpovědné to jenom eh, obrátit v byrokratický evropský diktát. Eh, otázka dětí, to je strašné dilema. Já si myslím, myslím, že je špatné, že v rámci těchto diskuzí se zneužívá nevinnosti dětí, aby se vydíraly státy, aby si převzali zpátky eh, matky dětí, jako eh, v případě eh, Mimi Begum. Paní Serilima. Nejdříve děkuji všem panelistům a také všem, kteří vystoupili. Děkuji za to, že nám vysvětlili, jak vypadá situace z jejich pohledu. Dvě otázky. První. Co tedy bylo učiněno pro to, prostě, co udělají ty děti, které ty děti, ty země, které děti repatriovaly, jak se o ně starají, jak je podporují, to je první otázka. Druhá otázka. Jak vypadá ten itinerář? Nechci slyšet pouze příklady, ale určitý itinerář. Můžete nám tady předložit, prezentovat nějaké úspěšné již případy, ukázat, že to funguje? to by, byla asi, to by byl asi nejlepší způsob, jak přesvědčit ty, kteří eh, přesvědčení být nechtějí. Děkuji. Děkuji vám eh, velmi všem. Omlouvám se, že jsem některé z vás musela přerušit. Já bych vám dala eh, mnohem více času, dvakrát, třikrát více, bohužel to nejde. A naši panelisté, každý máte šest minut. A budu zase stejně nelítostná, jako v případě poslanců. Eh, začneme tedy opačně. Začneme tedy od Eh, začne tedy paní Hale. Eh, paní Hale, máte slovo. Thank you very much, eh, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, když naslouchám této rozpravě, tak je mi nápadné, že je to velmi traumatizující otázka i pro Evropany, ale ráda bych tu diskuzi opět vrátila zpět k dětem a k tomu, že nábor dětí a verbování dětí, jejich využívání eh, ozbrojenými skupinami, bez ohledu na to, o jaké skupiny se jedná, to je velké porušování mezinárodního práva dětí. Existují programy a mechanismy, jak rehabilitovat a převychovat děti, ať už jsou to děti v Sýrii nebo v západní Africe, eh, které verbují tamní skupiny. Jsou to oběti a existují eh, rehabilitační programy pro tyto děti. Musí být reintegrovány zpět do společnosti. To začíná eh, jejich rodinami, sourozenci a my tady nechceme propagovat institucionalizaci eh, dětí. Samozřejmě existuje rodinná eh, péče nebo nějaká alternativní péče oproti institucím je vždy nejlepší péčí pro děti, tak aby se cítili bezpečně a chráněny. Existují eh, mm, země, které berou děti zpět a tedy byly mm, přijat děti zpět a musíme být realističtí. Ano, samozřejmě si to vynakládá velký kus práce, aby se vlastně eh, kompenzovalo to, co se těm dětem stalo, co zažili. A jsou členské státy, které na tom pracují. 300 eh, jednotlivců bylo, 318 bylo navráceno do Británie eh, a to v rámci eh, strategie a zprávy o strategii v roce 2018, tak ty, které nebyly považovány mm, za hrozbu pro národní mm, bezpečnost, tak tedy tady vláda ví, o které děti jedná, je s nimi v kontaktu a my tady um, nesledujeme pouze hrozby a bezpečnost, i když to samozřejmě eh, také zaznamenáváme. Bezpečnostní eh, složky Nizozemska a Švédska tady hovořili o tom, eh, že navrátili rodiny. Nehovořím o dětech jako takových, ale šlo o to, že i navracení rodin zahraničních bojovníků je nejlepší pro národní bezpečnost té dané země. A já si myslím, že si musíme všichni uvědomovat, že je tady mnoho těch, kteří eh, to všechno, toho všeho litují a přejí si přicestovat zpět. Mnozí říkají, ano, jsme tady uvězněni a raději bychom si přáli být ve vězení u nás doma tak, aby děti měly kontakt s rodinami a nestráceli ho. Takže jsou různé pohledy na tuto problematiku a já bych chtěla zdůraznit, jak je to celé velmi naléhavé. Teoreticky tady hovoříme o jednotlivých případech, přístup případ od případu a organizace eh, nebo situace je taková, že možná v novém roce už se tím zabývat nebudeme, protože situace se mění. Teď je to okénko příležitosti je jedinečná příležitost navrátit ty děti a eh, uchránit je před tou situací tam. Skutečně eh, musíme to neustále zdůrazňovat a shodujeme se na tom s kolegy z panelu. My o tom neustále hovoříme, ale pokud jde o praktickou výměnu informací a vytváření logistického koridoru pro navracení těch dětí, tak eh, tam, tam ty kapacity máme. Takže já si myslím, že členské státy by nyní měly začít eh, jednat a kdybychom nejednali, tak to bude znamenat podepsat ortel smrti pro některé z těchto dětí. Takže ono opravdu eh, nejde o přístup, příprav, přístup, případ od případu v Sýrii individuálně k ně máte přistupovat, až když je navrátíte, až, až když jsou doma. Ale teď potřebujeme velmi rychlý přístup, kdy vlastně těm dětem dáte jakoby biankošek a repatriaci pro všechny tyto děti a udělat to co nejrychleji a pak se bude postupovat dál. Děkuji. Děkuji vám. Řekli jsme, že to uděláme v opačném pořadí, eh, tak eh, pan Paul van Tigelt má slovo. Děkuji za otázky. Eh, odpovědi na vaše dotazy. Vyslechli jsme si různé perspektivy, ty eh, emotivní, humanitární, geopolitické, eh, ze soudnic, hlediska soudnictví, mezinárodního práva a moje perspektiva je zase z bezpečnostního hlediska. A já bych vám chtěla říci v reakci na některé z dotazů, jestli jsme na to připraveni. Všichni dospělí by měli být stíháni a souzeni. Tomu říkáme přístup kriminální justice. V mé zemi je ten přístup dosti jasný. Eh, také ženy jsou odsouzeny a mnohé z nich byly odsouzeny v nepřítomnosti. Můžeme o tom diskutovat a k tomu jsou parlamenty. Eh, můžeme mít eh, diskuze, zdali ehm, to odsouzení je na dostatek let, jestli pět let je dostatek, ale pokud máme ten ten eh, rozsudek a řešit, zda je to dlouhé či ne, tak o tom můžeme diskutovat, ale co se týče tohoto přístupu trestní justice, tak to je důležité, pokud to přeměníme v praxi. To znamená, když jsem studoval právo audere aut judicare, a to je velmi eh, jednoduchá zásada, která se musí přeměnit potom v praxi, když zohledníme všechny různé pohledy, anebo lidé by měli být eh, souzeni na místě, kde se dopustili trestných činů, anebo by měli být souzeni v místě původu. Až budeme, budeme-li je stíhat eh, v zemích, kde se dopustili svých zločinu, tak víme, a je to nepříjemná pravda, že je velmi komplikované toto uskutečnit. Existuje mnoho eh, praktických a eh, právních překážek, které se musí překonat a čím více o tom hovoříme, tím více si uvědomujeme, jak je komplikované to zrealizovat, abychom je tedy eh, soudili tam. Z bezpečnostního hlediska musím přidat a tedy že eh, z té dlouhodobé perspektivy to musíme mít na řeteli. Eh, jsou-li eh, ženy v táborech a muži ve věznicích, tak tam se zvyšuje riziko, že budou znovu Eh, rekrutovány džihadisty a pokud jsou tam příliš dlouho, tak tam se zvyšuje eh, riziko, že lidé budou cítit nenávist vůči západu a můžeme jim odepřít eh, národnost a tím pádem vlastně se zbavíme té odpovědnosti vůči našim vlastním občanům, ale když se jim odebere státní příslušnost, tak to může ještě zvýšit tu nenávist vůči západu a myslím si, že tuto věc bychom také měli mít na zřeteli. A i když bychom měli být schopni je soudit eh, v Iráku podle eh, zásady spravedlivého soudu, tak bychom měli mít na zřeteli, že tam existuje eh, riziko, že potom bude ještě další rozsudek. A z mého pohledu je potřeba upozornit úřady, že my nemůžeme eh, zaručit eh, nastavení eh, těchto lidí, až budou propuštěny v budoucnosti. A chtěl bych připomenout, co se stalo v Abu Ghraib a v v Kamboke, Abu, Garbi, Abu Gabir Bagdadi a všichni tito eh, přátelé takzvaného ISIL, tak oni se tam setkávali a oni si vytvořili nenávist vůči západu právě v těchto iráckých věznicích a to bychom měli mít na zřeteli. A také musíme zohlednit dopad našeho eh, rozhodnutí na rodinách a na komunitách zde eh, v Evropě. Měli bychom se vyhnout vnímání, že někdo někdo někoho opustil, musíme se vyhnout tomu, že někdo je občanem druhé kategorie. Jsme na to připraveni. Mám šest minut? Ano, jo, ještě dvě minuty. Z belgického pohledu už máme 130 navrátivších dospělých, máme přibližně 30 dětí a my eh, to řešíme. Máme eh, pokus eh, zkouška omyl. Eh, jakmile jsou propuštěni, tak vytvoříme struktury pro jejich monitorování, děláme, co je v našich silách, ale bohužel, dámy a pánové, nemáme záruku úspěchu. Nulové riziko neexistuje ať už uděláme cokoliv, ať už to uděláme tady nebo tam, tak nulové riziko není. To si musíme uvědomit. To je také nepříjemná pravda. Ale i s mými vlastními dětmi, které tam nikdy nebyly, tak já nemám záruku e, úspěchu v jejich vzdělávání, i když jsem samozřejmě velmi dobrým otcem. E, nulové riziko neexistuje, musíme si to říci. V případě dětí e, tak se o ně eh, starají prostřednictvím soudce pro mladistvé a mají je na starosti pracovníci eh, a instituce, které se starají o jejich blaho v mé zemi. Vidím, že jsou lidé velmi eh, angažovaní a instituce se zapojují. My děláme to, co je v našich silách. Eh, tito mladí se vrací do škol a my děláme všechno to, co je v našich eh, rukách prostřednictvím tohoto přístupu vícero agentur, ale opět je to naše povinnost, ale musím vždy připomenout, nemáme eh, záruku, že bude úspěch. Otázka časového rámce, pan Peters o tom hovořil. Já si myslím, že už jsem zodpověděl, čím déle čekáme, tím je větší riziko, že se vytvoří nová generace džihadistů. A musíme si to uvědomit, eh, vzhledem k eh, minulým událostem situace se zhoršila z humanitární perspektivy, ale také z bezpečnostního hlediska je to nyní komplikovanější, proto, aby eh, západní složky repatriovaly své děti. Eh, někteří eh, přátelští spojenci odešli. Takže, už, takže se to rozhodně nezjednušilo. Děkuji vám za vaše úsilí. Pan Berg tady nebyl jakožto koordinátor ID. Váš kolega má tedy minutu, pokud chcete toho využít. Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ano, to je velice citlivá otázka naše dnešní téma. A navzdory té politování hodné situace malých a velice malých dětí v těchto táborech si myslím, že je vhodné, abychom nepohlíželi na toto téma pouze z morálního hlediska, ale také jasným rozumem. I děti v členských státech mají právo na to, aby jim nikdo neubližoval a žili v bezpečí. A mladiství tam to vypadá jinak. Mnoho z nich je traumatizováno, ale také jsou indokrinováni propagandou islámského státu. A dospělí navrativči se tady nám zapojují zpět do svých islámských eh, sítí, do svého prostředí, například v Německu. Proto je třeba provést před návratem bezpečnostní prověrku a i když to zní tvrdě, Momentálně v Německu si Jugendamty ověřují, tedy a, a úřady pro mládež, že vlastně zbaví rodiče těchto dětí péči o dítě. Ale u nás v Evropě potřebujeme bezpečnost a nepotřebujeme tady další džihadistické bojovníky. Děkuji vám mnohokrát. Eh, prosím, buďte ticho v místnosti. A nyní eh, paní Hoen má slovo. Děkuji. Merci beaucoup pour les questions. Děkuji za otázky. Já si myslím, že ta diskuze ukázala, jak komplexní je to téma jak již zaznělo, všechny eh, tyto stanoviska k rozmanitým eh, otázkám, které s tím souvisí, to vše ukázalo, že je to nelehká úloha, nejsou na, ne, neexistuje jednoduchá odpověď a řešení. Pokud jde o Evropskou unii, tak tady bylo několik dotazů k roli Evropy a také určité varování ohledně roli, role, kterou by Evropa měla sehrát. A já mohu pouze opakovat, že neexistuje evropská politika, politika EU, pokud je o repatriaci zahraničních bojovníků a jejich rodinných příslušníků a členské státy to považují za otázku národní bezpečnosti. Takže taková je situace a jak jsem již uvedla, Evropská unie tady pracuje na celé řadě otázek, které zde také byly zmíněny a já uvedu pouze eh, příklad k výměně informací. Padl dotaz, eh, jak si Evropa stojí eh, na tomto poli a jeden z kolegů to zmínil. Jde o bezpečnost na našich hranicích. Zajistit, že když někdo vstoupí do Evropské unie, pokud je to třeba zahraniční bojovník z Evropy nebo z třetí zemí nebo jejich rodinný příslušník, tak je potřeba je odhalit a jak to umožnit tím, že vlastně do šengenského informačního systému vložíme všechny informace, které máme o zahraničních bojovnících, členské státy také dostávají informace díky USA do Europolu ať už jsou to Evropané nebo neevropané, to je velice důležité a je to důležitý nástroj, který Evropská unie eh, musí využívat. Další věc eh, související s výměnou informací se týká Europolu. Eh, Europol má již pracovní skupinu pro identifikaci teroristů a členským státům a třetím zemím to umožňuje to, co tady zmiňovali kolegové, to znamená porovnávat informace, sdílet je. Částečně jsou to informace právě o zahraničních bojovnících, takže díky tomu jsme lépe informováni a můžeme eh, lépe zvažovat naše kroky. Dále pokud jde o společné postupy, eh, komise obecně podporuje členské státy, pokud jde o prevenci radikalizace a eh, obecně vlastně řešíme všechny typy terorismu, eh, že tam tedy dochází k radikalizaci a, a proto je dobré, aby se sešli lidé z praxe a podělili se o své zkušenosti v tom smyslu, co zafungovalo a co je potřeba udělat. Já si myslím, že to by z mé strany snad stačilo. Děkuji. Děkuji vám. A paní Parán, máte slovo? Thank you very much for the... Eh, děkuji za eh, hloubkovou diskuzi dnes odpoledne. Eh, chtěla bych zopakovat, že tato Eh, rozprava přechází s morálními, eh, právními a bezpečnostními imperativy. Eh, je to komplikované. Není naivní se ujistit o tom, že repatriace je nejdůležitější z hlediska bezpečnostního. A fakt, že boj proti eh, terorismu a související opatření musí postupovat podle mezinárodního práva, tak to je obsahem mnoha usnesení Rady bezpečnosti a myslím si, že eh, se je nemůže vinit z naivity, stejně tak eh, jako z Eh, globální strategie OSN v boji proti terorismu. A zároveň, pokud jde o otázku odpovědnosti vůči obětem, je důležité, aby ti, kteří byli součástí teroristických aktivit, tak musí být eh, pohnáni eh, před soud. A to není jenom otázka prevence, ale není to pouze tato nezbytnost, ale také otázka odpovědnosti. Eh, pokud eh, necháte lidi, aby utekli eh, z věznic, na severovýchodě Sýrie, kde ta bezpečnostní situace je velmi kolísavá, tak vlastně umožňujete, že zmizí z našich radarů a to obětem nepomáhá. A rovněž musíme mít mechanismy, proto, aby jakmile eh, půjdou eh, lidé před soud, tak aby byl prostor pro to, aby i oběti byly vyslyšeny. Momentálně během eh, soudů, které probíhají v Iráku, pokud je o teroristické případy, tak tam není prostor pro oběti. Ty soudy jsou hromadné, rychlé a v oběti nebyly vyslyšeny z hlediska odpovědnosti, pokud jde o práva obětí, tak je eh, důležité takto postupovat. A rovněž máme povinnost eh, stíhat pachatele, eh, pokud se dopustili trestného činu ale eh, trestní odpovědnost je individuální a opět je velmi důležité, abychom eh, eh, nedávali všechny do stejné kategorie, jak o tom hovořil kolega. Musíme mít individualizovaný screening, abychom skutečně identifikovali, jaké jsou odpovědnosti konkrétní osoby a pokud ta osoba je skutečně odpovědná, tak tato osoba by měla být tedy souzena. A v v tomto případě eh, země nemůžou být eh, nahrazeny, eh, ty, které mají řádně fungující soudní systém, systém právního státu, protože tam se skutečně může zajistit, že pachatelé budou popohnáni před soud. A potom, co můžeme udělat, abychom pomohli dětem, UNICEF konkrétně Eh, v rámci agentur OSN a systému má dlouhou zkušenost v práci s dětmi, dětskými vojáky a s jinými dětmi, které jsou součástí konfliktu. A mají programy napříč eh, eh, světem a mají programy pro tyto děti, aby se mohly vrátit do školou, poskytuje se jim psychosociální podpora a rovněž eh, se podporují nevládní organizace a eh, členské státy tak, aby eh, se jim pomohlo. UNICEF je k dispozici, může pracovat státy EU, může jim poskytnout podporu a OSN obecně ráda vyhoví všem žádostem ze strany členských států. Děkuji všem řečníkům za vaše úsilí. Eh, myslím si, že eh, všechno, co tady bylo eh, řečeno, bude tomu věnována náležitá pozornost, jak víme, že jak práva jsou nedotknutelná, ale i povinnosti. A zde v tomto parlamentu nikdy nezapomínáme na oběti a nechceme, aby existovala beztrestnost. Ale co nás sem dnes přivádí, je zájem těch, kteří tu odpovědnost nemají. Ještě jednou děkuji všem přítomným a chtěla bych vám e, připomenout, že 20. listopadu se bude konat eh, konference na vysoké úrovni, která se právě bude týkat práv dítěte. Eh, při této konferenci se zdůrazní výročí 60 let od prohlášení o právech dítěte, valného schromáždí OSN a 30. výročí úmluvy o právech dítětech a takto chceme symbolicky světu připomenout, že Evropský parlament bude pokračovat v práci, která ji náleží v oblasti eh, ochrany a podpory práv dítěte. Prosím, nezapomeňme na to. Děkuji vám. Let's start, colleagues. Budeme pokračovat, kolegové. Nyní se podíváme na bod 22. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku Bulharska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování a následní bod 23. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku Rumunska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování. 22. října 2019, jak víte, komise přijala dvě zprávy eh, o pokroku eh, v Bulharsku a Eh, Rumunsku eh, v rámci mechanismu spolupráce a ověřování. Tento mechanismus CVM byl zřízen v době přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii v roce 2007 a mělo to být přechodné opatření, aby se eh, usnadnilo úsilí eh, pro vylepšení soudní situace a boje proti korupci. Komise se donívá, že pokrok dosažený Bulharskem v rámci eh, mechanismu CVM je dostatečný, že vlastně naplnili své závazky, které udělali v souvislosti se svým vstupem. Bulharsko samozřejmě musí i nadále monitorovat eh, eh, situaci a musí pokračovat eh, v provádění reformy a, a vést dialog v rámci rámce právního státu a příslušného mechanismu pokud je o Rumunsku, o Rumunsko, tak v prvních měsících roku 2019 eh, došlo ke znepokojivé situace a, a eh, že vlastně konstatovalo se, že Rumunsko eh, nenaplnilo doporučení z listopadu 2018. Tato doporučení musí být ovšem naplněna, pokud má dojít k náležitým reformám. Já bych rád dal slovo panu Vilemu Slítovi, řediteli eh, pro otázky občanů, migrace a, a bezpečnosti, generálnímu tajemníkovi eh, Evropské komise, který nám eh, představí zjištění těchto dvou zpráv. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vašemu výboru za tuto příležitost představit tyto dvě zprávy komise eh, v rámci eh, CVM. Možná by bylo užitečné, kdybych eh, stručně připomněl kontext. CVM je samozřejmě dlouhý proces. Když oba státy přistoupily k Evropské unii, tak přijali závazky a tento proces byl stanoven eh, v rozhodnutích komise, tak aby se sledoval pokrok a spustil se tedy eh, pokrok a vlastně eh, v roce 2010 byla vydána zpráva a měl se sledovat pokrok od počátku až do konce období a dále byl ten přístup trochu změněn, tak aby eh, se sledovaly některá eh, klíčová doporučení, aby byla vydána eh, doporučení ke konkrétním krokům v určitých oblastech a vlastně, by to, vlastně to mělo vytyčit ten správný směr do budoucnosti. Ten vývoj ovšem vlastně příliš ehm, nezměnil situaci. Komise se tedy od té doby velmi věnovala těmto otázkám a minulý rok vyjadřila svůj záměr provést další hodnocení před koncem svého mandátu a tyto dvě zprávy eh, jsou výsledkem. Jak uvedl pan předseda, já budu hovořit o obou bodech současně, ale nejprve začnu případem Bulharska. Eh, od ledna 2017 zprávy zaznamenaly eh, pokrok, pokud jde o doporučení. Minulý rok byly předběžně uzavřeny tři eh, benchmarky a klíčové kroky v právním rámci vedly k zřízení nové antikorupční agentury, k novým pravomocem a novými pravomocemi Eh, pro určité orgány a mm, přijetím určitých procesů proti korupci eh, pokračovalo další úsilí. Tato zpráva potvrzuje, že Bulharsko i nadále eh, pracovalo na provádění doporučení v minulém roce a dosáhlo dalšího pokroku, včetně doporučení ohledně těch třech benchmarků, které ještě zůstaly otevřené. Ty se týkaly e, že soudní reformy a korupce. Komise dospěla k závěru, e, že e, poté, co byly některé nedostatky pořešeny a jsou tady kroky směrem k vylepšení v budoucnosti. Je pokrok Bulharska v rámci CVM dostatečný a Bulharsko naplňuje závazky, které přijalo v době přistoupení. Znamená to, že Bulharsko by eh, mohlo přejít do další eh, fáze eh, mechanismu, tak jak je vytyčen v politických pokynech příštího kolegia a v souladu s tím, co vydala komise v červenci. To je něco, co by měly sledovat členské státy s jednoročním intervalem. Doporučení CVM pokrývají pouze ty věci, které byly zjištěny na počátku eh, procesu, to znamená, není ta oblast médií a další věci eh, v širším kontextu. Eh, Nová rada pro koordinaci a spolupráci v Bulharsku bude zajišťovat eh, domácí dohled nad reformami, ale zároveň budou kontaktním místem pro komisi eh, v té následující práci. A je to nástroj pro eh, soustavnou práci Bulharska v oblasti doporučení CVM. Další instituce samozřejmě budou sehrávat svou úlohu, například pokud jde o nejvyšší soudní roli, která by měla být nezávislá. To je stejně důležité do budoucnosti jako nyní. Nebudu eh, rozebírat všechny podrobnosti zpráv, ale upozornil bych na tři konkrétní závazky bulharských orgánů a eh, ty jsou zmíněné na konci zprávy. Citlivá, za prvé citlivá otázka zodpovědnosti odpovědnosti ehm, státního zástupce. Bulharsko se obrátilo na Benátskou komisi a dohodli se na tom, že naplní jejich doporučení, ehm, pokud jde o tedy v rámci Bulharské ústavy. Dále Národní schromáždění, eh, tam eh, mají být odstraněna ta ustanovení, eh, která jsou znepokojivá s ohledem na soudní nezávislost. To je právní problém. Tře- za třetí, bulharská vláda se dohodla na e, trvalé spolupráci s Radou Evropy, pokud jde o antikorupční rámec a na trestně právní vyšetřování v této oblasti a komise v této zprávě dospíva, dospěla k závěru, že Bulharsko naplnilo závazky z počátku období přistoupení. Ovšem, není to zatím ještě formální rozhodnutí. Komise v dalším kroku musí poskytnout příležitost radě a samozřejmě také Evropskému parlamentu, aby se k věci vyjádřili. A jejich názor zohlední předtím, než definitivně o Bulharsku rozhodne a o procesu CVM. Nyní k Rumunsku. Poslední zpráva proběhla v listopadu 2018 a komise vlastně zhodnotila, že tam není eh, dobrý pokrok, zejména pokud jde o soudní pravidla a tlak na soudní eh, instituci a nezávislost eh, trestních soudů. Toto nebylo eh, nebylo izolovaným názorem, bylo to v souladu s usnesením Evropského parlamentu a závěry rady. A také to vycházelo ze závěrů Benátské komise. Byl tam konsenzus. Komise tedy eh, návazně, následně udělala osm doporučení a, a v lednu 2017. Bohužel se ta situace i nadále zhoršovala a doporučení nebyla eh, naplněna. Komise se obrátila na rumunské orgány několikrát, například v květnu zaslali dopis eh, s obavami ohledně eh, právního státu a bylo tady málo úsilí tedy bylo tady úsilí eh, k vylepšení situace, ale to zatím ještě nevedlo k napravení problémů, které byly odhaleny v oblasti eh, pravidel eh, spravedlnosti, nezávislosti, justice a tak dále. Doporučení z listopadu 2018 zatím ještě nebyla provedena a Vlastně ta zkušenost z listopadu 2018 potvrdila obavy komise. Jsou tady další důvody spochybnit objektivitu eh, zvláštní sekce pro vyšetřování, eh, pro vyšetřovací soudy a eh, je tady obava politické interference a vlastně nebyla tady konzultace Benátské komise inspekce vlastně vyvolala další otazníky. Eh, je tady eh, stále ještě tlak na protikorupční vyšetřování a eh, trestní soud. Zatím vlastně ehm, se nezměnila ta politika, ze které to všechno vychází. Realizace dřívějších doporučení byla také pomalá, eh, není tady jasnost, eh, ani konzultace, ani spolupráce a v několika oblastech, jako eh, snaha o prevenci v oblasti zadávání veřejných zakázek, vymáhání aktiv. To vše je zastíněno velkými problémy a největší soudní rada eh, tady také pozitivně nepřispěla k tomu, aby byla doporučení naplněna. Závěr komise je, že doporučení eh, ještě nejsou eh, zrealizována a komise samozřejmě dále bude úzce spolupracovat s rumunskými orgány, dokud to nebude napraveno. Děkuji. Благодаря ви, господин Слит. Děkuji vám. Pane Slífe, kolegové, chtěl bych vás informovat, že dnes a zítra je Benátský výbor v Sofii, aby se sešli se eh, všemi relevantními úřady, tak jak to právě odprezentovala komise. A nyní bude následovat výměna názorů, vzhledem k tomu, že máme nedostatek eh, času tak eh, prosím nehovořte déle než dvě minuty. Začnou koordinátoři paní Medzola. Prosím. Thank you very much. Eh, Děkuji, pane předsedající. Evropská Lidová strana podporuje e, tyto závěry Evropské komise ohledně e, pokroku Bulharska, že mechanismus pro spolupráci a ověřování je dostatečný, pokud je o splnění závazků ze strany Bulharska ve, e, v moment přistoupení a že by toto období mělo být ukončeno. Co se týče vstupu Bulharska v roce 2007 do EU a že cílem bylo, aby Bulharsko zrychlilo urychlilo reformy soudnictví a aby se Eh, řešila otázka boje proti korupci a organizované trestné činnosti. Co se týče pokroku Bulharska ohledně eh, dodržení těchto referenčních hodnot, obsahuje mnoho kritérií a v listopadu roku 2018 mnoho z těchto kritérií bylo uspokojivě splněno a komise konstatovala, že strukturální a legislativní reformy jsou v souladu s požadavky mechanismu, ale eh, tenkrát se nicméně rozhodlo, že se má pokračovat a ve zprávě a nyní je jasné, že eh, podle zprávy jsou všechna kritéria uspokojivě splněna. Závěr komise, že Bulharsko uskutečnilo obrovské úsilí v těchto oblastech, stejně tak jako jasný postoj ohledně ukončení mechanismu, to je velmi pozbudivý signál pro bulharský lid, pro bulharskou vládu. Bulharské úřady rovněž pracovaly velmi tvrdě na tom, to eh, ukončení. Ale já bych chtěla říci, už se tady o tom eh, hovořilo, chceme-li mít eh, nástroj, který by mohl komplexně monitorovat otázku právního státu ve všech státech, tak jak potom dlouho Evropský parlament volal, tak možná celý ten mechanismus by mohl být nadbytečný, protože by se vlastně konstantně museli monitorovat všechny oblasti. Děkuji vám. Paní Sipl, Nebudu hovořit o všech podrobnostech CVM e v obou eh, zemích, tak jak eh, řekla eh, kolega, kolegyně Mecola. Jedná se o otázku monitorovacího mechanismu komplexního dohledu nad právním státem, protože zdá se, že tady tento mechanismus se týká pouze individuálních států a místo toho bychom měli mít rovné podmínky pro všechny členské státy. A v této souvislosti bych chtěla volat po novém mechanismu, mechanismu pro právní stát, eh, který by vedl k tomu, že CVM už nebude potřeba. Eh, samozřejmě potom by se postupně odstupňovala otázka, která je v CVM, pokud je o Bulharsko, a my bychom přivítali ukončení CVM. Také bych chtěla zmínit eh, další věc, a to je šengenská oblast. Plné plnění šengenského AKI není přímo spjato s CVM a proto CVM by eh, neměl mít negativní dopad na odstranění kontrol a také co se týče plnění šengenského aky v případě těchto zemích. A už eh, několikrát Evropský parlament skonstatoval, eh, že Bulharsko i Rumunsko splňují potřebné podmínky pro plné plnění šengenského aky. Naposledy například Eh, ve zprávě z vlastní iniciativy z prosince 2018 se to zprávě Evropský parlament připomenul, že eh, plné plnění šengenského aky nezávisí na tomto mechanismu, takže znovu voláme, možná ne přímo na komisi, ale voláme eh, žádáme členské státy, aby Rumunsko a Bulharsko se stalo eh, právoplatným členem šengenské oblasti. Myslíme si, že co se týče CVM, tak bychom ho měli ukončit a konečně vytvořit nějaký mechanismus, který by přátelským způsobem kontroloval všechny členské státy. Thank you. Děkuji vám. Mrs. Strike. Sorry, I was waiting for renew. <laughs> Já se omlouvám, já jsem čekala na Renew. A možná nejdříve Renew? Thank you. Um, on behalf of Renew, uh, and since I speak... Eh, jménem Renew uh, budu hovořit anglicky, i když jsem chtěl hovořit rumunsky eh, a spíše jakožto poslanec Rumunska, ale uh, Teď budu hovořit jako koordinátor za naši frakci, takže eh, budu pokračovat eh, a navážu na to, co říkali kolegové. Eh, CVM to byl velmi dlouhý a komplexní proces a komise se tomu věnovala 12 let. Někdy to bylo lepší, někdy horší. Ehm, pokud jde o oba státy, někdy eh, bylo potěšeno Rumunsko, někdy Bulharsko a měli jsme okamžiky, kdy byly oba dva, oba dva státy ehm, smutní a naopak. Hmm. Já si myslím, že eh, z toho všeho můžeme vyvodit jeden závěr, nebo alespoň já bych z toho chtěl vyvodit tento závěr a tím eh, zopakuje asi i to, co říkali kolegové. Musíme nalézt způsob, jak z tohoto procesu udělat udržitelný postup eh, s ohledem eh, na eh, mechanismus právního státu. Eh, to jsme byli konec konců i žádání a my doufáme, že k tomu brzy dojde. Potřebujeme horizontální celoevropský mechanismus právního státu s jasnými kritérii, které budou platit pro všechny členské státy stejným způsobem, s velmi jasnými důsledky a doporučeními specifickými pro jednotlivé země. A potom bude proces CVM zbytečný pro obě země a nebudou se v tom procesu ocitat každých pár měsíců a odpovídat na stále stejné otázky. A pak je tady otázka propojení politického i nepolitického, viditelného viditelného mezi CVM a šengenským prostorem. V podstatě už dnes by to mělo být jasné a snad brzy to bude mnohem jasnější. My si přejeme, abychom se k tomu momentu dostali co nejrychleji a aby proces monitorování obou zemí byl v, vlastně vplynul do toho evropského mechanismu, celoevropského mechanismu. Děkuji. Thank you. Děkuji. Paní Trek, Strik. Eh, děkuji, pane předsedající, děkuji také komisi za hodnocení situace v Bulharsku a v Rumunsku. Budeme ještě mezi koordinátory o tom hovořit, zali přijdeme s naším vlastním hodnocením. Eh, každopádně je to eh, určitě velmi informativní. Pokud je o návrh, že by se pokračovalo s hodnocením v Rumunsku, vidíme, že tam eh, v Rumunsku ten proces se zvrátil a co se týče otázky Renew a SAD, jak efektivní tato hodnocení jsou, protože to různě kolísa a protože se soustředíme na dva členské státy. A naše otázka by byla, co se můžeme naučit eh, z tohoto procesu mechanismu pro právní stát, co je užitečné, co není a eh, jak eh, můžeme zahrnout silné stránky tohoto procesu do nového mechanismu. Za zelené je jasné, že bychom měli odpojit CVM a výsledky hodnocení Schengenu. Благодаря ви. Сега минаваме към членовете. Děkuji. A nyní eh, bych eh, chtěl dát eh, slovo členovi dalšímu. Raportu prezentat. Děkuji, pane Slípe, děkuji, pane řediteli, za zprávy, které jste nám představili. Blahopřeji Bulharsku za úspěchy, kterých dosáhlo a zároveň Já jsem eh, čeká velice na tu zprávu o Rumunsku, protože už tři roky manifestují Rumuni na ulicích pro, pro to, aby ukazovali na problémy, kterými země trpí. Ta současná zpráva v sobě má také mnoho věcí, které nejsou zcela přesné. Ale nesmíme zapomínat na to, že máme v Rumunsku zcela novou vládu, Bukurešti a že ta velice eh, se angažuje eh, je velice angažovaná v tom, že chce respektovat veškerá doporučení, která byla vystána. Samozřejmě také veškerá doporučení Benátské komise. Jak už to tady říkali kolegové, Rumunsko a Bulharsko rozhodně nejsou plně zaintegrovány do Evropské unie, pokud nebudou součástí šengenského prostoru. Vzpomínám si, že když jsem byl ministr obrany, tak jsme byli dáváni za příklad země, která respektuje dokonce šengenské aky, bylo to ještě eh, před několik, ještě několik let zpátky, ale přesto eh, nám tehdy byl odmítnut vstup do Schengenu. Proto se ptám, nemohli bychom nějak propojit ten mechanismus a právě vstup do Schengenu? Všichni nám vždy říkali, že ne, ale já si myslím, že by bylo vhodné takovou to propojení vytvořit. Děkuji. Děkuji. Zaguje paní Dali. Eh, já bych chtěla říci, že ta Otázka ohledně toho, že bychom státy dávali do kategorií, zda jsou funkční, či nefunkční, to je problém i mé země. Nyní tady hovoříme o Bulharsku a Rumunsku. Já bych se chtěla vrátit k Bulharsku. A e, měla bych trošku lehkou námitku e, té definice stalého postupu. E, pokroku. A chtěla bych se zeptat eh, komise na to, eh, jaký názor mají na eh, svobodu médií a na situaci novinářů, protože víme, že jsou, že novináři dostávají hrozby a vlastně novinařina tam nebezpečná, eh, zahaju, eh, zasahují soudy do eh, svobodných médií, existuje různá úroveň obtěžování a souvisí to také s financováním ze strany EU, a což úřady kritizují. Potom otázka farmářských dotací a to spadá pod kategorii pro dotace pro farmářské elity a že z toho benefituje 75 eh, eh, že evropských dotací jde do Bulharska. Já jsem měla možnost toto řešit eh, s mým volebním okrskem a mnozí řekli, že i že ten vývoj v Bulharsku není eh, v každém případě uspokojivý a eh, tady se, eh, je to otázka nezákonnosti a už se to řešilo před soudem a že Eh, nezákonně se získávají eh, peníze od eh, těch, kteří žijí v apartmanech, že se potom přeprodává elektřina a potom těmto lidem je odepírána možnost si vybírat poskytovatele elektřiny podle jejich rozhodnutí, že jsou tedy tímto způsobem takto vydíráni a že se musí obrátit na soudy v Rumunsku a Bulharsku a tím utratí obrovské peníze a um, soudy nenapomáhají, místní politici nepomáhají. Já si myslím, že toto by se nemohlo stát v jiném členském státě. Chci se zeptat komise. Já jsem nová poslankyně v Evropském parlamentu. Co mohu po- udělat, abych pomohla těmto lidem, protože je to nezákonná věc a je to opravdu odsouzení hodné. Pokud vy, Děkuji. Paní Jančová. Je vous remercie pour... Děkuji Děkuji i za to, že jsem dostala slovo. Budu hovořit bulharsky. Děkuji. Eh, vítám ehm, zrušení CVM, pokud jde o bulharsko, A já doufám, eh, že eh, i ohledně Schengenu bude stav změněn. Bulharsko má právo být součástí šengenského prostoru a já myslím, že plníme kritéria členských států šengenského prostoru a, a mm, vlastně odpovídají i všechny struktury. Ovšem Bulharsko musí mít také možnost napravit i ty případy, kde je nějaký jedný eh, nedostatek, máme mechanismy nápravy. Eh, v Bulharsku máme velkou míru korupce, ta situace se zhoršuje, jak zjistili výzkumné útvary Evropského parlamentu bylo také řečeno, že bulharské orgány musí vykázat skutečné výsledky, pokud jde o potírání eh, korupce. Bulharsko je eh, na prvním místě ohledně korupce ve zprávě Transparency International a také je zde eh, prostředí ohrožování médií, svobody médií a i když víme, že CV M nepokrývá nezávislost médií, eh, tak ovšem i toto má vliv na nezávislost soudnictví. Je tady dramatické zhoršení eh, těchto věcí v Bulharsku. Eh, v posledních deseti letech z 34. místa jsme poklesli na 111. místo. A já vítám zrušení monitoringu Bulharska, protože si to zasloužíme. Ovšem, musíme být eh, také eh, plnoprávným členem šengenského prostoru. Bulharsko by nemělo být eh, tedy tímto způsobem znevýhodňováno. Děkuji, pan Vitanov, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Zpráva Evropské komise je pozitivní vůči Bulharsku a chtěl bych se zdůraznit, že my členové všech politických skupin, které jsou zde zastoupeny, vyvinuli velké úsilí, aby eh, tento mechanismus byl konečně pozastaven. A to monitorování bylo v poslední době velmi formální, místo toho, aby to bylo objektivní. To se týká zpráv. A místo k tomu, aby se k tomu přistupovalo jako k objektivním eh, zprávám, tak se to používalo jako zbraně ve eh, volebních eh, kampaních. A z technických nástrojů se to přeměnilo v politický nástroj Třeba se to používalo eh, jako důvod pro zamítnutí vstupu Bulharska do šenkenské oblasti a i když se eh, eh, prováděly audity, tak toto vše bylo propojené. Děkuji, pane předseda, jmenuji se Čuchodaru. To se časem naučíte. Rumunsky budu hovořit. Pravidla by měla platit pro všechny. A mělo by tedy být jasně nastavené, jak budou podmínky vypadat. Já si myslím, že je skutečně třeba, aby všechny země byly předmětem stejného zacházení a proto je třeba, abychom měli technický mechanismus, který bude platit pro všechny. Potřebujeme opatření. My vlastně ta všechna ta formální opatření eh, splňujeme, dokonce jsme je splnili již v roce 2009. Eh, ve zprávě se říká, že není tady situace rovného zacházení pro všechny. To jsou velice eh, chybné předpoklady. Jaké tady máme výsledky ve zprávě? Ty, op- ty údaje ve zprávě jsou chybné, jsou špatné. Je třeba, aby se ta práva zrevidovala. Já tady nyní se vztahuji k rumunské ústavě, což je základní akt rovné zacházení pro všechny. Co bychom měli udělat, abychom tady vyšli z této zablokované situace? Potřebujeme nový mechanismus pro spolupráci a ověřování pro všechny, pro všechny členské státy a EU. My tedy v Rumunsku jsme velice otevření takovému to řešení této možnosti. Myslím si, že by to velice zohlednilo to moto Evropské unie spojená v rozmanitosti. Je třeba, aby takový nový mechanismus, mechanismus se potom skutečně aplikoval na všechny. A ještě mám tady otázku, která se týká Schengenu a možná propojení na mechanismus. Děkuji. Pan Teres. Thank you. Děkuji. Budu hovořit angli. anglicky, protože bych chtěl upozornit na některá fakta a myslím si, že je důležité, abych hovořil anglicky, aby eh, byl jasně předán smysl. Eh, četl jsem zprávu ohledně tedy eh, Bulharska i Rumunska velmi pečlivě. Eh, já jsem kdysi zastupoval jednu nevládní organizaci v USA, která právě podporovala potírání korupce v Rumunsku a také podporovala respektování základních práv každého rumunského občana. Během let docházelo k četným porušením základních práv. To bylo zjištěno v té zprávě a já jsem teď četl tu zprávu, o které tady hovoříme a chtěl bych upozornit na některé chyby, technické eh, chyby a eh, kvantitativní a eh, závěry, které vlastně spochybňují důvěryhodnost této zprávy a objektivitu. V poslance Počarově je uvedeno, jak zmíněno v se zprávě CVM z listopadu 2009 2019 bylo eh, mnoho případů eh, soudců mezi rokem 2014 až 2018 ohledně eh, korupce. To je chybné. Během tohoto období tady bylo 2901 případů kdy mm, tady byly spochybněny soudci a tam bylo také 7000, je 7 soudců, a více než 40 soudců v Rumunsku mezi rokem 2014 až 2018 měli zahájeny případy ohledně korupce ze strany ředitelství pro antikorupční opatření. Tyto úředníci tam to tvrzení je chybné fakt, že jsou tady eh, specifické prokurátorské eh, orgány, eh, se tedy věnují jiným věcem, než to, co vy tam uvádíte. Když máte tyto věci, tak to jsou neoddiskutovatelné záležitosti, které by mohly být zjištěny každým, kdo vytvářel tuto zprávu. A mělo to tam být zachyceno pravdivě. Lidé v Rumunsku samozřejmě potom namítají něco proti těmto zprávám. Vedle e, dalších závažných tvrzetní je tady zejména jedno, které je pro nás velmi znepokojivé. E, zpráva ignoruje záležitosti Rumunského ústavního soudu. Vidíme, co se děje v evropských zemích, kde některé skupiny lidí Eh, začínají ignorovat ústavní rozhodnutí těchto zemí. Pokud přijmeme závěry této zprávy eh, pro Rumunsko, vytvoříme nebezpečný precedens v Evropské unii, kdy by eh, kdokoliv nebo jakákoliv skupina mohl jak si takhle, takto spochybnit ústavní soud Rumunska. Mrs. Purek. Děkuji. Paní Spurek. Eh, děkuji, pane předsedo. Co se týče mechanismu CVM pro Bulharsko a Rumunsko, cílem bylo, aby to eh, bylo pouze pro přechodné období. Pokud je o CVM a hodnocení Bulharska, roka a že komise chce prodloužit fungování srovnávací tabulky, tak tím se říká, že všechny členské státy v budoucnosti by měly být předmětem eh, stejné eh, systémového monitorování situace právního státu. Благодаря ви, господин Кичок. Eh, děkuji, pan Kičok. Děkuji. Je pane předsedo. Hlavní zásady právního státu musí být monitorovány všude, v Bulharsku, v Rumunsku, ale i kdekoliv jinde. Eh, musíme mít společný komplexní mechanismus, eh, který by fungoval ve všech členských státech. Stávající eh, mechanismus byl mechanismus, který byl omezen jak časově eh, také, že se týkal pouze dvou zemí, Rumunská a Bolaska, a také co se týče témat, které byly součástí za třetí. Eh, po všech eh, diskuzích, které jsme měli i v Libe a na jiných fórech, tak se jasně ukázalo, že je potřeba mít mechanismus, který by sledoval otázku právního státu a svobody médií a vše, co s tím souvisí a co má vliv na demokratické zásady. Stávající mechanismus v podstatě prohlubuje eh, rozdíly mezi členskými státy. Budeme-li mít komplexní mechanismus, tak to by byla velmi dobrá ochrana, protože Evropská komise by měla nástroj, který by jasně ukázal, kde a jak jsou porušovány hlavní demokratické zásady, a kde by byly tedy ty nejflagrantnější porušení. Eh, musíme zastavit toto rozdělení mezi východem a západem. Je třeba mít mechanismus, který by se týkal všech stejně a aby to bylo demokratické. Děkuji. Eh, já bych chtěla říci také několik slov, milí kolegové. Já eh, plně podporuji závěry Evropské komise ohledně toho, eh, že eh, Bulharsko dosáhlo pokroku v rámci mechanismu pro spolupráci ověřování, že je to plně uspokojivé a že závazek, eh, ke, kterému, ke kterému se zavázalo Bulharsko při přistoupení, že došlo ke značnému pokroku v případě všech ukazatelů nezávislost soudnictví, právní rámec, probíhající reforma soudnictví, boj proti korupci na nejvyšších úrovních a na místních úrovních a také e, boj proti organizované trestné činnosti. E, zpráva uznává úsilí, které bylo učiněno ze strany bulharské vlády, Národního schromáždění, e, soudu a orgánů činných v trestním řízení. My už jsme několikrát volali po pozastavení tohoto mechanismu a to je eh, dobrý příklad dvojitých standardů. Tyto zprávy už dlouho nemají svůj pozitivní efekt. Eh, počítala se eh, s tím, že by trvaly 12 let a to stálo miliony eur. A v podstatě každý členský stát má určité problémy s korupcí a s otázkou právního státu. Já si nemyslím, že by nebylo e, efektivnější, tak jak se bojuje proti špatným praktikám v jiných státech. Já si myslím, že je důležité mít na vědomí, že Evropský parlament trvá na pravidelném podávání zpráv a že trvá na boji proti korupci. Myslím si, že Bulharsko splnilo své závazky a že se musí přerušit mechanismus pro spolupráci a ověřování v případě Bulharsko a očekáváme formální závěry Evropské komise. Děkuji. A nyní bych chtěl dát eh, slovo zástupci Evropské komise aby mohl zareagovat. No, děkuji, pane předsedo. A děkuji všem za vyjádření. A nyní nejprve k šengenskému prostoru. Jak víte, komise je velmi důsledná ve svém názoru, pokud jde o propojení mezi CVM a Schengenem. Nesouvisí to, Schengen má svůj vlastní systém, svou vlastní logiku a tak to musíme vnímat. Pokud jde o otázky k samotnému procesu CVM a tak dále, tak my všichni víme, jaký je původ CVM, z čeho to vyplývá a víme, že tam byl ten že to vyplývá ze závazku v souvislosti s přistoupením. To je historická událost, to nezměníte. A pokud jde o proces, K tomu zaznívají obavy každý rok a vše, co na to můžeme říci, je, že komise je přesvědčena, že dělá vše, co je v jejich silách, aby odváděla svůj, svou práci a plnila své úkoly. Jsme velice znepokojeni těmi námitkami, velmi pečlivě jsme vyslechli eh, všechny strany, velmi pečlivě sledujeme všechny eh, detaily a Eh, spolupracujeme s orgány členských států, abychom přeskoumali všechna fakta a ten proces byl eh, také přivítán v závěrech rady a jak jsem již eh, zmínil dříve, závěry jsou velmi v souladu s mezinárodním koncencem, abych to tak vyjádřil. A Zabývala se tím i Benátská komise a další orgány a o těch hovořím. Pokud jde o otázce, otázku ústavnosti, nemyslím si, že zpráva o Rumunsku by nějakým způsobem mohla spochybnit eh, nebo ohrozit ústavní soud tady pouze vyzdvihuje, že e, ústavnost a politika, že to není to stejné, e, že něco může být v souladu s ústavou a přesto to není politika, kterou komise nutně bude považovat za v souladu e, s cíly CVM. Samozřejmě, pokud jde o individuální případy, Proces CVM se zabývá spíše systematickým nastavením než jednotlivými případy. Pro ty tady máme jiné mechanismy, tedy třeba případy z pronevěření evropských fondů a tak dále. Máme tady také, nebo budeme mít eh, úřad eh, evropského žalobce a to bude další nástroj, který nám eh, umožní pokrok v těchto oblastech. Myslím si, že mnoho otázek se zaměřovalo zejména na problematiku přechodu k systému, který by postavil všechny členské státy na stejnou úroveň. A když se podíváte na návrhy Komise pro Bulharsko, tak tam jsou v podstatě dva aspekty. Eh, jednak naplnění doporučení, která měla být naplněna, a za druhé eh, to nové prostředí, eh, které by vzniklo cestou mechanismu právního státu. To bylo velmi zdůrazněno v politických pokynech eh, eh, předsedy a já si myslím, eh, že komise to tedy bude sledovat. Je to mechanismus, který usiluje o spolupráci se všemi členskými státy za rovných podmínek. A já si myslím, že jedno z poučení z CVM v tom, jak by mohl být vytvořen nový systém, tak eh, tam jde o to, aby se nejen jednalo eh, se všemi členskými státy stejně, tak eh, i v rámci CVM jsou nově nastavené me mechanismy CVM. Hm, to zatím třeba nezohledňuje média a e, svobodu sdělovacích prostředků. A teď e, tedy s tím novým přístupem by to byl takový nový styl, kde by e, se se všemi zacházelo rovným způsobem a umožnilo by nám to také zohlednit plnou škálu všech aspektů právního státu. Hmm. Pokud eh, se eh, díváte do budoucnosti a v Rumunsku, tak budete mít ty dva nové prvky, eh, nové prostředí a ta doporučení, tak já si myslím, že to vlastně již vytyčuje tu cestu. Děkuji vám. Pan Teres žádá opět o slovo. Máte jednu minutu. Děkuji. Musím říci, že jsem byl velmi šokován tím, a já vás cituji, abych byl přesný. Něco může být ústavní, ale může to být v nesouladu s politikou. S politikou koho? všechny demokracie v Evropě jsou momentálně ústavními demokraciemi. Pokud máte eh, nějaký případ u soudu, tak jdete k soudu a potu, pokud chcete napadnout nějaké rozhodnutí soudu, tak jdete k ústavnímu soudu a tam podáte odvolání. Máte-li ústavní soud, tak tam máte jednu stranu a druhou stranu. Soud si vyslechne argumenty a rozhodne se na základě argumentů. To, co vy říkáte tady, já jsem byl správný po přistení zprávy a prezident to vytvořil a jakákoliv země, demokracie v jakékoliv evropské zemi může být podkopána a může být změněna či napadena eh, někým, kdo vytváří politiku, která podkopává ústavu země. A můj dotaz, já mám ten jednoduchý dotaz. Kdo napsal tu zprávu k Rumunsku o CVM? Jaké zkušenosti a odborné znalosti mají tyto osoby? Já budu hovořit eh, jasně. Otázka ústavy. Tady se nejedná o eh, to, že by se něco, eh, že by se napadalo rozhodnutí ohledně ústavy. Ale když se podíváme na politiku, máme ústavní záležitosti a otázky, které nejsou ústavními. Jsou to jiné otázky, jsou to otázky politické volby a to jsou právě ty otázky, které řešila zpráva. Ne otázky ústavní povahy. Jedná se o, o jinou sadu e, otázek, na které se ve zprávě díváme. A potom ohledně toho, jak se zpráva vypracovala, tak já mohu poukázat na to, že každý rok máme stejné problémy a máme stejnou odpověď. Je to schváleno. Nejenom e, samozřejmě Eh, závěry rady, to znamená, že všechny členské státy dospěly k těmto závěrům, eh, přijalo to kolegium, eh, je to dokument komise a komise se tím zevrubně zabývá. Děkuji. Tímto bychom ukončili debatu k tomuto bodu a budeme pokračovat s dalším bodem našeho pořadu jednání. Преминаваме към точка 24. Съобщение на... Nyní se podívejme na bod 24, sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ohledně ověřování plného uplatňování šengenského aky ze strany Chorvatska. Vážení kolegové, Vyslechneme si prezentaci Evropské komise 11, z 11. října tohoto roku o ověřování plného uplatňování šengenského aky ze strany Chorvatska. A já dám za slovo zástupci komise a poté všem ostatním poslancům našeho výboru, kteří by si přáli vzít slovo. Slovo má zástupce komise. Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové, poslanci a poslankyně. V roce 2015 komise prohlásila, že je připravena zahájit šengenský evaluační proces ve všech relevantních politických oblastech po prohlášení eh, Chorvatska o připravenosti eh, začal proces evaluace v roce 2016 v polovině roku 2019 hodnocení oblasti ochrany dát, policejní spolupráce, vízové politiky, šengenského informačního systému, eh, střelných zbraní a soudní spolupráce. Eh, byly, tyto oblasti byly uzavřeny eh, uspokojivě a, a, a mm, nyní bych chtěl pohovořit o otázce externích hranic. Tato oblast byla podrobena eh, pečlivějšímu přeskumu v rámci hodnocení. První hodnocení proběhlo eh, v květnu 2016, eh, kdy proběhla mise. Pak následovaly dvě další návštěvy v listopadu a prosinci 2017, jedna a druhá v květnu 2019. Ty dvě první návštěvy proběhly v roce 2016 a 2017 a e, vedly e, k závěrům, které nebyly v souladu, tak opakovaná návštěva v roce 2019 e, vedla k závěru, že je dosažen soulad, i když je potřeba dále pracovat na některých dílčích oblastech Dále se zjistilo, že některá z doporučení předchozí návštěvě musí, eh, ještě nejsou zcela provedeny. Návrh hodnocení eh, z května roku 2019 byl předmětem pozitivního stanoviska všech členských států, které se účastnili eh, šengenského výboru z 5. září 2019. Po závěrech té opakované návštěvy v roce 2019 komise předložila návazné zprávy s akčními plány, které vyplývaly eh, z návštěv z roku 2016 a 2017 a 12. Eh, července a 6. srpna, 19. Eh, září a 2. října vlastně předložili další zprávu, vlastně poskytovali v měsíčních intervalech zprávy, které ukazovaly pokrok. A to výrazný. Nyní prosím další podrobnosti k otázkám hranic. Jedna věc, která si vyžádala většího objasnění, se týkala zaměstnanců um, ostrahy hranic. Chorvatské orgány během měsíčních zpráv objasnili, že zaměstnano, zaměstnanci hraničních kontrol, včetně pozemní hranice, 6309 eh, pracovních míst eh, pro kontroly a, ehm, až eh, z, budou zrušeny interní kontroly hranic, tak vlastně budou moci být zaměstnanci přesunuti ještě na hranice z Maďarska a Slovinska na hranici k Černé hoře a a Srbsku. Dále doporučení e, proběhlo na květnové návštěvě ohledně vylepšení konceptu e, ostrahy pozemních hranic v Chorvatsku. E, bylo řečeno, že Chorvatsko by mělo lépe propojit své nové technické kapacity a využívání Um, pohraničních pracovníků na základě analýze rizik. Další věc, která byla identifikována, zatímco uh, tyto koncepty které již byly implementovány a Chorvatském podle těch měsíčních zpráv, tak eh, je tady ještě jedna věc, která byla eh, pozitivní a to je další rozvoj technického systému ostrahy hranice eh, s Bosnou a Hercegovinou a s Černou horou. Chorvatsko zharmonizovalo probíhající a zadávací řízení, pokud jde o mobilní vozidla s termovizí. Proto komise na straně 6 svého sdělení dospěla k závěru, eh, že po zhodnocení eh, pokroku Chorvatska po květnu 2019 a po té příslušné návštěvě, tedy komise dospěla k závěru, že Chorvatsko přijalo opatření, která mohou zajistit, že nezbytné podmínky pro eh, na splnění šengenských aký, pokud jde o řízení externích hranic, jsou eh, naplněna a Chorvatsko bude muset i nadále soustavně pracovat na provádění probíhajících akcí v této oblasti, tak aby se zajistilo, že i nadále budou tyto podmínky splňovány. Ačkoliv je tedy potřeba ještě odvést kus práce v rámci běžného šengenského hodnotícího procesu, eh, Učinila již, učinilo již Chorvatsko mnoho kroků eh, pro zajištění toho, aby byly podmínky splněny. Naše hodnocení je výsledkem eh, čtyřletého pečlivého monitorovacího procesu, během kterého Chorvatsko eh, učinilo kontinuální pokrok při naplňování požadavků pro přistoupení k šengenské oblasti ve eh, sdělení na straně 14 eh, komise nejen eh, s ohledem na externí hranice, ale s ohledem na celé šengenské aky dospívá k závěru, že Eh, Chorvatsko musí i nadále tedy přijímat eh, další opatření eh, pro naplnění šengenských aky a že bude i nadále pokračovat v akcích, zejména pokud jde o řízení externích hranic. Z našeho pohledu nyní vyzýváme radu, aby hm, projednala toto sdělení a aby přijala další kroky. Děkuji. Благодаря ви. Děkuji vám. A nyní budeme pokračovat s koordinátory. Paní Mecola, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat komisi za velmi komplexní a obšírnou eh, prezentaci faktů se všemi podrobnostmi. Já budu stručná. Naše šengenská oblast se eh, zakládá eh, na tom, že na hranicích se musí splnit nejstriktnější kritéria, probíhá vzájemné hodnocení a musí se plnit standardy. Eh, po velmi náročné práci, náročných politických rozhodnutích a velkých investicí ze strany Chorvatska země plní tato kritéria, která jsme od nich chtěli. Jsou tedy připraveni, aby se připojili k Schengenu, udělali to, co jsme od nich žádali a my jsme to uznali. Bude-li Chorvatsko v Schengenu, tím se posílí naše spolupráce a tím také evropský projekt a tím ochráníme naše vnější hranice. Děkuji vám za SAD. Pan eh, Čihudáru. Děkuji mnohokrát, já jsem Čihudáru. Jsem lékař a v Rumunsku jsem pracoval eh, eh, v medicíně, věnoval jsem se umgertní medicíně. Eh, musím říct, že tady opětovně čelíme jsme svědky velkého pokrytectví. Milá komise, já tady nemůžu nehovořit o problémech, které platí pro nás, Rumuny z celého Rumunska kdy Rumunsko bude moci být součástí Schengenu. Za Renew nikoho nevidím. Za zelené eh, paní Strajk. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také komisi za její prezentaci. Děkuji také za zprávu. Ráda bych eh, pohovořila o otázce řízení externích hranic a souladu s lidskými právy, zejména pokud jde o přístup k asilovému řízení. Komise eh, možná ví a možná neví, tak já jsem si tady zjišťovala fakta, pokud jde o pushback postupy eh, na chorvatských hranicích pro parlamentní schromáždění a zabývala jsem se také tvrzení eh, národního ombudsmana v Chorvatsku, pokud agentury pro lidská práva, komisaře pro lidská práva, rady bezpečnosti a tak dále. A Oni se shodnou na tom, že je velmi obtížné pro migranty, aby vstoupili na hranici a pokud eh, se jim podaří přejít hranice, tak eh, spustit azylové řízení. A eh, Slyšeli jsme i jednoho chorvatského starostu, který si stěžoval na to, že je konfrontován skupinami s um, chorvatskými tedy skupinami, které vlastně jak vytlačí migranty zpátky eh, mimo území Chorvatska. Eh, je to složitá otázka, ale pro mě vyvstává otázka, do jaké míry tyto věci byly eh, zohledněny eh, a zváženy a ta formulace, pokud jde o, ten, o tom, nes, ta formulace s ohledem na nesoulad a tak dále, to je mi nejasné. Pokud se podíváte na stranu 14, tak je tam uvedeno, že omlouvám se. Je tam řečeno, že aktivity hraničních kontrol by měly eh, zůstat plně v souladu a na stejné straně o něco níže je uvedeno, že Chorvatsko musí zajistit, že tyto podmínky budou i nadále splňovány. Má otázka je tedy velmi konkrétní. Pozoruje komise v tuto chvíli, že současné postupy pokud je o přístup k asilovému řízení ze strany chorvatských orgánů, je v souladu s kodexem eh, Schengenu a hraničních kontrol, že to splňuje mezinárodní eh, lidská práva, je to v souladu s šengenskými aky. Eh, mně to, mně to připadá, že to tak v závěrech je, ale, ale je to vlastně nejasné. Můžete s ohledem na ten nový monitor monitorovací mechanismus vysvětlit, jak bude fungovat, jestli bude transparentní, do jaké míry eh, bude nezávislý a jak eh, bude možné monitorovat eh, situaci, pokud jde o to odmítání, ten pushback. Ehm, mě by zajímalo, jestli je to tedy v souladu a pokud to není v souladu, tak jak můžete zaručit, že k tomu souladu postupně dojde a ehm, tam nestačí říct, že je to, nebo měli bychom si říct, že to je určující kritérium předtím, než rozhodneme o přistoupení do šengenského prostoru. Thank you. For... Děkuji. Zakuje, paní Dali. Děkuji, pane předsedo. Mám tolik dotazů a tak málo času, tak to vždy je. Já si myslím, že tady existuje určitý eh, rozpor v prohlášení z úst komise a když to provnáme s eh, realitou eh, v terénu, vy jste sami přiznali, že přes to, že dochází k nedodržování předpisů v mnoha oblastech, takže se jasně prokázalo to takzvané zatlačování zpět a že se porušují lidská práva na hranicích Chorvatska a Bosny Hercegoviny. A eh, tady existuje opravdu skutečný eh, eh, rozpor mezi tím, co se říká. Protože do té míry, kdy členský stát uzavře hranici vnější, tak se potom dostane do Schengenu. A komise přiznává, že se porušují lidská práva žadatelů o azyl a že se používá násilí, které je eh, nepřiměřené na hranicích a to je pořád problém. My na jedné straně máme detailní kritéria, pokud jde o eh, kontrolu na hranicích, ale na druhé straně, co se týče lidských práv, tak eh, tam to je vlastně vyjde na prázdno. Kdo je jaký je časový rámec, eh, eh, které útvary komise jsou do toho zapojeny, jak má být Evropský parlament informován. A jak může Evropská komise dát zelenou v nedostatku všeho tohoto? Protože tady existují e, právní povinnosti. Některé jsou, jak je to možné, důležitější než jiné. A otázka Schengenu, že se musí provést všechna právní kritéria, a to znamená respektování také lidských práv. A to se momentálně neděje. A konkrétně my potřebujeme odpovědi na eh, dotazy, eh, která fakta se zohlednila při posuzování toho, že Chorvatsko splňuje článek 4 eh, kodexu o základních právech. A potom to se týká také komise, která připraví doporučení o plnění lidských práv a na to musí zareagovat. Chorvatsko Turecko jakožto eh, součást akčního plánu, který byl přijat ze strany eh, rady. A potom, co se týče eh, mechanismu hodnocování a ověřování, Víme, že tam všechno je a jak máme dále postupovat vzhledem k těmto kritériím. Je to vlastně taková věc dvou pohledů na věc a to si myslím, že je nezákonné a to musíme posoudit, než tento proces bude moci dále postupovat. Děkuji vám. Pan Ressler. Thank you very much, Chair, and thank you for the presentation. Děkuji, pane předsedo, děkuji komisi za její prezentaci a aby chorvačtí občané mohli plně požívat svobody pohybu, Eh, jako jednoho z největších výdobytků Evropské unie chorská vláda naplnila přísná eh, kritéria pro přistoupení do šengenského prostoru. Samozřejmě si uvědomujeme, že tady jsou určitá tvrzení eh, ze strany různých nevládních organizací a kvůli tomu jsme obzvláště potěšeni, že jediný kompetentní orgán, který může učinit objektivní a technické hodnocení, potvrdil, že Chorvatsko splnilo všechna striktní eh, kritéria pro přistoupení. Více než 6 tisíc eh, chorvatských eh, strážců chrátní eh, pozemní hranici v Chorvatsku a v tomto smyslu jsme velmi rádi, že přistoupení Chorvatska zajistí lepší dopravní propojení, ekonomickou spolupráci i lepší kontrolu externích hranic. A kvůli všem těmto argumentům není pouze v zájmu Chorvatska, ale i v zájmu celé Evropské unie, aby Chorvatsko vstoupilo do prostoru Eh, do šengenského prostoru. Jo. Mr. Marquardt. Pan Marquardt. I speak in German, if it's okay. Um, ich, uh... Děkuji. Já se také domnívám, že je v zájmu EU a také v zájmu chorvatských občanů, aby Chorvatsko se stalo členem Schengenu. Také se ovšem domnívám, že je v zájmu EU, abychom byli k sobě navzájem čestní a upřímní, když jsou nějaké výtky ze strany nevládních organizací, ale jsou to jisté subjektivní výtky, zatímco objektivní názory říkají, že tyto věci vůbec neexistují, tak musím říct, že tady nejsou ale pouze výtky ze strany nevládek, ale také ode mě. Já jsem tam byl na hranici, hovořil jsem s lidmi a je zcela zjevné, že ta videa, která existují, nebyly natočena, nebyla natočena statisty. Je zcela zřejmé, že tam máme více než 400 doložených případů nevládkami, kde si to můžeme i ověřit s lidmi, kteří tam v té Bosně jsou. Oni mají zlomené kosti, byly jim zničeny mobilní telefony, oni si asi sami nestoupli na ten telefon a pak se asi sami nebyli holemi, aby potom mohli někomu vyčítat, že nesměli jít do Chorvatska. Je to prostě tak, že systematicky lidé v Chorvatsku nedostanou právo zažádat si o azyl, systematicky jsou posílání zpět a oni jsou v pravém slovu skutečně v, v, v, v pravém slova smyslu zatlačování zpět. Já to neříkám, protože bych chtěl tady vytvářet nějaké falečné výtky, ale já jsem to viděl na vlastní oči a byl bych rád, abychom se tady postavili tváří v tvář realitě. Když eh, říkám, že je v zájmu, aby se Chorvatsko stalo členem Schengenu, tak je také v našem zájmu, aby byla splněna veškerá kritéria. A mne by zajímalo eh, ve světle situace, protože my vlastně zjevně vůbec nevíme, jak realita vypadá. Jedni říkají, že tady ta realita, kterou jsem právě popsal, neexistuje, pak jsou ti lidé, kteří byli přímo na místě, ti říkají něco jiného. Jak tedy vůbec můžeme důvěřovat tomu, že jsme navzájem upřímní, čestní? Jak můžeme vůbec zajistit, aby v Chorvatsku bylo to povědomí o tom, že tam dochází k tak velkému porušování lidských práv? v důsledku to, že chtějí být součástí Schengenu. A z pohledu komise, jak byste popsali situaci na hranici? Z mého osobního pohledu to vidím, jak, jak jsem to popsala. Já chci tedy vidět, i zda to komise vidí stejně jako já, anebo zda se také domnívá, že ta realita na té hranici je jiná. Děkuji. A nyní dávám slovo komisi. Děkuji vám. Dovolte mi, abych vzal jeden dotaz po druhým a začnu eh, s otázkou základních práv, protože to byl jeden z hlavních bodů, o kterém se tady hovořilo. Konkrétně otázka toho zatlačování zpět. Při přípravě hodnocení eh, komise se zaměřila na to, jak probíhá provádění eh, Chorvatska, co se týče závazku při přistoupení, pokud je o základní práva. A eh, ve svém sdělení komise potvrdila, že Chorvatsko zaznamenalo pokrok při ochraně základních práv. Eh, konkrétní eh, tvrzení eh, a obvinění, pokud jde o přístup k žadatelům o azyl. To by se mělo vyšetřit ze strany chorvatských úřadů podle národního práva a proto očekáváme, že Chorvatsko tady tata obvinění bude řešit. Komise bude nadále bedlivě sledovat situaci. A také musíme mít na zřeteli, že Eh, pokud jde o rozhodnutí eh, rady eh, k plnému vstupu do Schengenu, tak jakmile toto bude vydáno, tak potom se budou provádět hodnocení, hodnotící návštěvy. Zatím můžeme pouze mít ohlášené návštěvy. A samozřejmě tam nám chybí ten moment překvapení, když se dostavíme na vnější hranici. Nehlášené návštěvy ty budou možné, až budou odstraněny eh, vnitřní hranice. Tak eh, ty eh, samozřejmě potom zvýší možnosti monitorování ze strany komise. Ale my jsme nechtěli čekat tak dlouho. Proto na základě žádosti komise a na základě zřízení monitorovacího mechanismu, tak se za cílem, cílem bylo zajistit, aby eh, kontrola na hranicích byla v souladu s eh, pravidly EU a za respektování základních práv a na základě práv, které vyplývají z asilového aký. Jak je toto možné? My jsme eh, Chorvatsku dali 6,8 Eh, milionů eur. Eh, je to z grantu pro eh, pomoc v případě naléhavých situacích. Od roku 2018 to monitorovací mechanismus nyní funguje, aby všechna opatření, která se dělají na vnějších hranicích, aby byly přiměřené a aby byly v souladu se základními právy. Tento monitorovací mechanismus má tři hlavní cíle. Hlavním a nejdůležitějším je monitorování postupu policejních složek pokud jde o nezákonnou migraci a azyl. A tato aktivita eh, je eh, implementovaná ze strany OSN, Vysoký komisař pro uprchlíky a společně se eh, zástupci chorvatské pobřežní, pardon, pohraniční stráže a pokud jde o úředníky, který mají, kteří mají na starosti otázku vnitra. A potom další věc je také školení, měnit eh, přístup eh, těchto lidí, tak aby pochopili, že eh, migranti si zaslouží mezinárodní ochranu, musí se k ním přistupovat důstojně a správným způsobem. A proto je potřeba školit policejní úředníky. A to je třetím komponentem tohoto monitorovací mechanismu a to je, proč jsme poskytli 6,8 milionů eur. Školení probíhá e, ze strany UNHCR a e, součástí jsou také různé organizace občanské společnosti, ale e, stejně jako školení jsou důležité standardní procesní postupy, které vypracovali zástupci pohraniční policie a také zástupci UNHCR a Eh, zástupci eh, z oblasti právní v Chorvatsku. A co je také důležité, je spolupráce chorvatských úřadů eh, s organizacemi občanské společnosti prostřednictvím různých seminářů a diskuzí a kulatých stolů, aby došlo k výměně názorů na obou stranách. A proto my si myslíme, že tento monitorovací mechanismus, který jsme zřídili v prosinci minulého roku, poskytuje nezávislé sledování aktivit ze strany eh, chorvatské pohraniční policie. Tento monitorovací mechanismus je doplněn protokolem mezi chorvatským ministerstvem vnitra a UNHCR a chorvatským střediskem pro právo. cílem je sledovat eh, tyto eh, úřady. Je to souběžný proces, ale Eh, evropské fondy eh, poskytují finance pro praktickou spolupráci, školení a monitorování. A to souvisí s otázkou eh, zatlačování zpět a porušování lidských práv. A potom, pokud jde o Rumunsko a Bulharsko, a postoj komise, tak to je velmi dobře známo. Tak jak to bylo už několikrát eh, zdůrazněno eh, panem komisařem Avromopulsem, tak je velmi důležité, aby všechny členské státy, které splnily kritéria pro plné připojení k Schengenu, tak je důležité, aby měly prvo, platné právo na připojení k Schengenu a na zrušení kontrol a podmínka pro přistoupení Rumunska a Bulharska do Schengenu je velmi jasná. Obě země dle názoru komise jsou plně připraveny připojit se do Schengenu a rozhodnutí je nyní politické povahy a musí ho jednomyslně přijmout všechny členské státy to je tedy pokud jde o Rumunsko, Bulharsko. Hovořil jsem o základních právech, o tom takzvaném zatlačování zpět a to je vše. Děkuji. Thanks. Mrs. Daly, one minute, please. Děkuji, paní Daly, jedna minuta. Já si myslím, že ta odpověď nebyla dostatečně podrobná. Já bych si přála více informací o tom, eh, kdy byl monitorovací mechanismus zřízen, a jak funguje. Vy tady hovoříte o UNHCR a o tom, eh, že eh, chorvatské orgány jsou do toho zapojeny, ale eh, jak to funguje eh, z naší strany, jenom dáváme peníze a vůbec jak je to se školením, kolik policejních úředníků bylo vyškoleno, jak to víte a eh, kdo na to dohlížel. Protože Tady je problém, že komise uznala, že je tady problém s ochranou lidských práv a toto právní kritérium zatím ještě nebylo naplněno. A, a účastníci říkají, že ten, tato účast um, tedy Chorvatska na šengenském prostoru by měla být naplněna, ale všechny požadavky jsou rovnocené a právní požadavky nebyly naplněny, takže mě by tady opravdu zajímaly další doplňující informace k tomu, jak byl monitorovací organismus zřízen, včetně data a času a těch peněz, které se tam poskytují. Děkuji, pan Markvart, jedna minuta. Dobře, já se pokusím hovořit stručně. Eh, nechci tady eh, jednotlivé policejní úředníky obvinovat. Já jsem to viděl pouze z té zprávy, neviděl jsem to na vlastní oči, ale eh, vypadalo to, že je tam velký politický tlak na úředníky na hranicích, což, je velmi, což činí velmi obtížným vlastně nezapojit se do nějakého protiprávního jednání. Takže mě by zajímalo, jestli je tady, jsou tady nějaké důkazy o důsledcích pro tyto úředníky, pokud nepodpoří eh, to zatlačování zpět, je tam nějaký, eh, nějaký důkaz nebo nějaké povědomí o těch eh, tlacích na tyto policejní důsledky. Co se s nimi stane, když odmítnou vlastně zatlačit ty migranty zpět? Děkuji, pane Resslere. Jedna minuta. Mám pouze Eh, dodatečnou připomínku. Jedná se o velmi komplikovanou eh, právní a technickou evaluaci, která byla provedena eh, v terénu. Probíhalo to během několika měsíců a potvrdila se veškerá technická zlepšení ze strany chorvatské policie a vlády. Já si myslím, že bychom se měli vyhnout tomu, že budeme tady politizovat něco, co je vlastně technická evaluace a bylo to eh, provedeno po delší dobu. Děkuji vám. Eh, paní Strajk, jedna minuta. Já souhlasím s eh, předřečníkem. Neměli bychom to politizovat. Jedná se o fakta. A co mě překvapilo, je ten eh, velký rozdíl mezi tím, k čemu došly instituce, to, co jsem tady formálně zmínila, FRA, ombudsman a tak dále, ombudsmanka a tak dále, a potom postoj národních úřadů. Pokud říkáte, že Eh, eh, není možné mít nehlášené návštěvy, tak eh, jak můžete dojít k závěru, že došlo ke zlepšení a že ta situace není úplně plně v souladu, ale téměř. Na jakém základě jste došli k vašim závěrům? Otázka monitorovací mechanismu. Nyní už to tam funguje téměř rok a jaké výsledky to přineslo? už eh, můžeme přijít s nějakým závěrem na základě toho mechanismu a jak se můžeme dostat k informacím ohledně tohoto monitorovacího mechanismu? Děkuji. Děkuji. Eh, pane Seiferte, máte dvě minuty. Well, the project... Hm, děkuji. Eh, je tady projekt podpory nouzového režimu. Začalo, tady ten projekt začal v roce 2018 od října 2019 to bude eh, několik měsíců a v tuto chvíli se rozhoduje o jednom měsíci, tedy prodloužení. Zatím to ještě neproběhlo. A mechanismus byl spuštěn v dubnu 2019 a bude to ukončeno kulatým stolem o výsledcích, kulatý stůl, ehm, protože to bylo prodlouženo, tak se to Hmm, zatím ještě stanovuje, kdy přesně se bude konat. Eh, byly tady zprávy o pokroku a o tom potom bude diskutovat právě závěrečný kulatý stůl. Za několik týdnů by asi byl ten správný okamžik podívat se na výsledky, protože jako u jiných eh, projektů financovaných komisí Chorvatsko, tedy příjemce, musí předložit podrobnou závěrečnou zprávu Evropské komisi. Pokud jde o otázku, jak to vnímá komise, řekl bych, že bohužel mm, nejsme přímo v terénu, ale ten mechanismus monitorování e, Chorvatska zapojuje různé e, zainteresované strany, nevládní organizace, mezinárodní organizace a my e, jsme právě dostali závěrečnou zprávu. A tady jsou také sankce pro, tedy pokud je o sankce pro úředníky Chorvatska, tak to není v naší zodpovědnosti, to je samozřejmě eh, v zodpovědnosti chorvatských eh, orgánů. Děkuji. Děkuji. Tím eh, se naše diskuze na toto téma uzavírá a nyní nás čeká bod 25, bod různé bod 26. Příští schůze jsou naplánovány na 11. listopadu 2019 od 15 do 18.30 tady v Bruselu a dále 12. listopadu 9 eh, až 12.30 a 14.30 až 18.30. Opět v Bruselu. Děkuji.